Takže ještě jednou dobré ráno všem. Všechny vás tu vítám, dámy a pánové, a dovolíte-li, rád bych si vyžádal uh, vaši pozornost, protože nás čeká opravdu nabitý program, v podstatě až přebitý program tohoto řádného zasedání výboru Libe, včetně schůze koordinátorů, která proběhne zítra po dopolední části našeho zasedání. Takže se rovnou pustíme do přijetí pořadu jednání. Obdrželi jsme požadavek na změnu návrhu pořadu jednání, který musí být výborem schválen. Jde o úpravy programu, které jsou následující. Jednak odsuneme bod číslo 8 který se týká zprávy Komise Evropskému parlamentu o pokroku Rumunska v rámci mechanismu spolupráce a ověřování. A pak jsme dostali ke zvážení kompromisní pozměňovací návrhy ke zprávě paní Makovej ke konfiskaci a zabavování prostředků v EU, což je bod, který bychom na pořad jednání dodali. Bod číslo 4, Eurodac, to bylo odsunuto, respektive se to plánuje na posunutí za bod číslo 9 na nějakých 20 eh, minut. Ano, prosím, pan Jasemena, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Právě jste říkal, že čtvrtý bod bychom měli projednávat až po devátém bodě. Já s tím bohužel nemohu souhlasit, protože mám v té době jiné povinnosti, Konkrétně pokud jde o nařízení 539, eh, to znamená, že zkrátka bych nemohl být eh, přítomen při projednávání. Pane eh, Demera, vaše žádost, nebo respektive žádost posunout tento bod se týká pouze prezentace současného stavu vyjednávání o zprávě Makovej. Pouze se to týká zprávy Makovej. Then, yes, eh, I mean, if you, if you allow me to... Tak, eh, kolegové, když tak mě nejdřív dovolte dokončit ten seznam těch eh, návrhů. Teď tedy zpráva 7, zpráva paní McIntyre, eh, to opět přeplánujeme, posuneme to na 6 hodin odpoledne, to, o to požádala zpravodajka. Bod číslo 15, elektronická identifikace důvěryhodné služby, to bude odloženo na příští schůzi. Body 33 a 34, zprávy paní Gabriel, to bude odsunuto na žádost paní zpravodajky a bod číslo 40, což je eh, Europol, kontrola, to bude odloženo na příští schůzi. To jsou tedy návrhy, které byly učiněny na žádost příslušných zpravodajů. Máte procesní námitku, paní Latford? Ano, děkuji. Mohl byste nám prosím vysvětlit, na kdy tedy bude odložen ten bod o Eurodaku? Eh, prosím vás, bude to pouze zpráva paní Makovej. Zpráva o stavu jednání bude na pořadu jednání po bodě číslo 9, to znamená o několik hodin. Dejme tomu ve 12.20 se k němu dostaneme, nebo ve 12.20 už snad bude hotové. Ano, paní Matie. Takže ta zpráva Makovej se bude prodávat v kolik hodin? Je možné to přesunout až na odpoledne? Bylo by možné to odložit až na odpoledne, pane předsedo? Jde pouze o stav, eh, zprávu o stavu jednání, co se odsouvám. ano, jde o zmrazení výnosů z trestné činnosti. A Mako, paní Makovej navrhuje, aby se tento bod zahrnul do programu. Takže jeden z návrhů je zařadit tento bod na program. Já s tím souhlasím, ale nešlo by to, prosím, přesunout na odpoledne. Joaquín Macovey a, a, a, a, a suggéré exactement de, de l'inclure. <coughs> Paní Makovej to chtěla zahrnout na dopolední část programu, jestli se nemýlím. Ale druhá zpráva paní Makovej o Eurodaku. byla zařazena po devátém bodu. Mně nejde o Eurodac, mně jde o zmrazení výnosů z trestné činnosti. Confiscation de crimes Le CRSA À l'après-midi C'est possible ça La possibilité est de l'ajouter à 18h15 v 6.15 by to snad šlo. A hlasovat se bude zítra ráno o zprávě Makovej o zmrazení výnosu z trestné činnosti. Protože potřebu, je potřeba trochu času na přípravu hlasovacího seznamu a proto by bylo lepší aby ta diskuze proběhla dopoledne. Takže nešlo by to zařadit na trochu dřívější čas odpoledne? Vavia, On verra, on verra. On va voir la possibilité, on va voir la possibilité de... Uvidíme. Uvidíme, jak se bude vyvíjet program. Ale je potřeba rozhodnout, jestli tento bod bude na programu nebo ne. Paní Weber? Pane předsedo, já už jsem včera několikrát opakovaně říkala to, že jsem zcela zmatená, pokud jde o program na dnešek a na zítřek. Ale nejde ani tak o zítřek, jde o dnešek. Jsou tu body, které nám najednou přistály na pořadu jednání bez jakýchkoliv požadavků ze strany komise, ze strany koordinátorů, body, které koordinátoři vůbec neodsouhlasili. A v návrhu pořadu jednání ještě v minulý týden byla celá řada bodů, mimo jiné zpráva Makovej, s tím, že se musí ještě potvrdit. A v mezidobí jste ode mě, od Ruj Taváreše, od pana Fose, od paní Holmajer jste dostali žádost o diskusi nad těmi kompromisními návrhy, protože každá politická frakce zde s nimi, s nimi má nějaký problém se způsobem jejich vytvoření, sformulování. A to, co se tu děje teď, je daleko ještě více matoucí. Můžeme prosím se rozhodnout o tom programu jako celku a ne jeden po druhém, protože tohle to přece vůbec není práce výboru my každý máme své povinnosti a nemůžeme ztrácet čas tímto. Dobře, paní Weber, eh, víte co, já se musím řídit pravidly. Takže pakliže jakákoliv frakce nebo spravodaj, spravodajka navrhne odložení bodu, tak já to musím předložit výboru a rozhodnout musí výbor. Já se omlouvám, pane předsedo, ale v jiných výborech v tomto parlamentu se program vždy dělá společně s koordinátory, takže všichni vědí, No, ale tady je to zkrátka takhle. Velmi dobře víte, že schůze v koordinátorů jsou v tomto výboru pravidelné, že se diskutují všechny body s velkou pečlivostí. Takže víte, že toto je výbor, který má v parlamentu zdaleka nejvíc napilno a občas se zkrátka stane, že nějaký zpravodaj nebo nějaká frakce navrhne odložení nějakého bodu. Pane předsedo, promiňte, ale když už začínáme s touto diskusí, tak já bych ráda věděla, kdo tedy chce, aby to téma Rumunska bylo na pořadu jednání. Paní Weber, když jste proti, tak o tom můžeme hlasovat a podíváme se, zda, ta, zda ty změny budou přijaty nebo nebudou. Zkrátka jsou to navržené změny. Dovolte, dovolte. Jsou to navržené změny, které byly navrženy už několik dní dopředu, před několika dny, pokud vím. Dokonce tři týdny. No, vidíte to. Před třemi týdny mi tady povídají, že byl program rozeslán. Takže, pakliže se mají přijmout nějaké změny, tak jsou to změny na návrh zpravodajů. Takže prosím, hlasujme, zda ty změny přijímáme nebo ne. Ano? O to jde. Promiňte, ale můžete prosím reagovat na tu otázku, zda bude nějaká diskuse o těch kompromisních návrzích o konfiskaci ke zprávě Makovej? Protože zpráv Makovej je tolik, že vlastně ani nevíme, o které zprávě Makovej mluvíme, že ano? Takže bude nějaká diskuse, já nejsem stínová zpravodajka, ale podporuji ten návrh, budeme mít diskusy na ty eh, kompromisní návrhy. Sám jste viděl tu e-mailovou rozpravu, sám víte, že to je velice ožehavé téma takže bude diskuse k té zprávě Makovej o konfiskacích. Tento nový program říká o tom, že mož, mluví o tom, že možná bude jednání. Ano, ale o to přesně jde, že ano. Dovolte mi to vám aspoň říct. Paní Latford, já to musím výboru představit. Řeknu vám k tomu tolik. Pakliže bychom ten bod zvažování kompromisních návrhů na zprávu Makovej o té konfiskaci přidali na program, tak to můžeme udělat ještě dnes ráno, když odsuneme bod číslo 8, jak se navrhovalo. To znamená ta zpráva o Rumunsku. Když odsuneme Rumunsko, tak budeme mít čas na Makovej. Ale musíme si to rozhodnout sami. Já to pouze navrhuji. Takže prosím hlasujme, ano? A uvidíme, zda to výbor přijme nebo ne ty změny pořadu jednání. Dovolte, dámy, dovolte. Tak to zkrátka je. Když mě někdo řekne, že mám představit návrh na změnu pořadu jednání a změnu pořadí bodů na pořadu jednání, tak musí rozhodnout výbor. Takže uvidíme. Souhlasíte s tím, že by se odsunul bod číslo 8, zpráva o Rumunsku? Souhlasíte nebo ne? Ano? Tak a teď tady ta druhá věc, to znamená, že bychom dnes dopoledne mluvili o zprávě Makovej. Nějakých 11 hodin by to bylo. Protože jsme právě odsunuli bod číslo 8, tak na to máme čas. Takže souhlasíte, že bychom tam ten bod dali? To znamená tu zprávu Makovej o konfiskacích? Ano? No vydá, tak, jsme dohodnuti. Jdeme na další bod. Takže všechno ostatní bude odsunuto, protože to navrhli zpravodajové. Ano? Tak. Takže zkusíme to tak. Výborně. Takže zpráva Makovej o konfiskacích eh, těch prostředků z, z, trestního, z trestních činů eh, bude dnes na pořadu jednání. Tak, teď sdělení. Nominace zpravodajů. Paní Sargentini byla jmenována zpravodajkou k návrhu na směrnici ohledně prevenci pro užívání finančních systémů za účelem praní špinavých peněz a financování teroristických organizací. A paní z Argentiny byla rovněž jmenována zpravodajkou k směrnici eh, o prevenci využívání eh, o, o využívání finančních systémů pro praní špinavých peněz a, terori- eh, a financování teroristických organizací. To jsou tedy dvě zprávy paní z Teď bod číslo 3 schválení zápisů ze schůzí konaných. Ty zápisy jste všichni viděli, pakliže nebudou žádné námitky, tak ty zápisy považujeme za schválené. Dobrá. Teď jdeme k bodu číslo čtyři. Situace v oblasti probíhajících interinstitucionálních jednání o legislativních postupech. Jednak je tu zpráva Diaz Demero k vízum při překračování externích hranic. Pak je tu zpráva Antonesku, přístup k právním službám v trestních řízeních a, paní, a zpráva paní Guillaume, standardy v procedurách v členských státech pro udělování a využívání eh, mezinárodní ochrany. Takže jako první dostanou slovo zpravodajové, aby nám představili stav a situaci jednání. Prosím, pan Jazdemera. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit o situaci, která se týká nařízení, posměňující nařízení 539 z roku 2009. A na začátku své zprávy eh, vlastně uvádím to, eh, co uvádím i na konci, to znamená abiter in modo, fortiter in rem. To znamená, že musí mít eh, tato zpráva především silný obsah. To jsem říkal hned na začátku své zprávy a opakuji to. To znamená, že přístup rady, který byl vyjádřen prostřednictvím předsednické země, pokud jde o tuto problematiku, není přijatelný, je zcela nepřípustný, dokonce bych řekl nezákonný, ofenzivní vůči parlamentu, zcela nerespektuje parlament který opomíjí dokonce i přístup předcházejících předsednictví. Dnes dopoledne bych tady kolegům ve výboru Libe chtěl říci, jaký je stav tohoto legislativního návrhu. Jaké byly ty poslední eh, poslední události za posledního předsednictví. Já jsem vás tady již posledně informoval o stavu této problematiky a o následných eh, krocích na základě vyjednavacího mandátu, který jsem získal od výboru LIBE. Na základě mandátu proběhlo několik eh, dalších eh, kroků. Konkrétně jsem se sešel, nebo chtěl jsem se podnisit s komisí ve prosinci a lednu, k čemuž nedošlo. Já mám pocit, že eh, se blížíme dohodě s radou, pokud je otázku reciprocity, eh, kdy využijeme smíšeně delegované akty i akty eh, prováděcí. 19. prosince o tom hlasoval Koreper ale vzhledem tomu, že nedošlo k potřebné jednomyslnosti a protože komise byla proti, tak samotná rada se rozhodla, že stáhne tuto otázku ze svého programu jednání. Takže tím se celý scénář změnil a moji eh, kolegové stínoví eh, zpravodajové navrhují společně se mnou, abychom se znovu zamysleli na dalším vývojem eh, situace, protože ta situace může být pomoc poměrně riskantní. Já teď odkazuji na dokument, který jsme diskutovali v prosinci, kde jsme se dohodli na dalším jednání s irským předsednictvím a v tuto chvíli některé členské státy na radě ukázaly, dali najevo, že jsou proti některým aspektům současného návrhu. Jde nejenom o návrh týkající se mechanismu reciprocity, ale také mechanismu pozastavení, o kterém se velice rozsáhle diskutovalo, kde už jsme měli pocit, že došlo ke schodě. Tato věc už byla dohodnuta v červnu za dánského předsednictví, takže následně ze strany Irsk Následně byla dohoda porušena. Irské předsednictví zorganizovalo diskuzi v lednu a začali jsme se soustředit na diskuzi o mechanismu o reciprocitě. Ovšem byl předložen text, který byl úplně jiný než všechny předcházející, o kterých se dříve vedly diskuze. To znamená, že to jednoznačně eh, ukazuje rozkol, pokud jde o původní dokument eh, kyperského předsednictví. Nový text hovoří o automatismu, automatickém mechanismu, který bude pouze dočasný a bude eh, platit pouze 4,5 roku. Tento návrh byl jasně parlamentem odmítnut a následně byl odmítnut, jak víme, také komisí. Takže máme před sebou nový scénář a současné irské předsednictví znovu zvažuje celý eh, návrh a snažili se nám poskytnout nový návrh, pokud jde o reciprocitu, kde bychom se měli vrátit k textu, který byl dohodnut v prosinci, to znamená ta směsice těch delegovaných a prováděcích aktů. A pokud jde o mechanismus pozastavení, tak eh, zde by se nemělo už nově hovořit o žádných eh, procentech, eh, ale pouze o období šesti měsíců, které předchází stažení požadavku. Předsednictví podle mého názoru se naivně domnívá, že bychom mohli dospět k dohodě v oblasti pozastavení a získat na svou stranu všechny eh, členské státy, které jsou eh, proti mechanismu reciprocity. Já si myslím, že toto je také nepřijatelné. Práce Evropského parlamentu na této zprávě je práce velice rozsáhlá, pracovali jsme konstruktivně dlouhou dobu a myslím, že nemůžeme takto přijímat eh, zeměnu postoje rady od roku 2011, kdy byl předložen tento legislativní eh, návrh, jsme usilovně pracovali během čtyř předsednictví polského, dánského, kyperského a nyní i irského a proběhla celá řada trialogů, celá řada dalších odborných zasedání a jednání na úrovni asistentů, poradců, legislativních konzultantů. Byla to celá řada schůzek také s právní službou tady v parlamentu a se sekretariátem výboru LIBE. Já jsem se sešel s komisařkou Malstrom během posledního plenárního zasedání. Zaslali jsme také dopis paní komisařce Malstromové a také předsednické zemi a členským státům a všichni stínoví zpravodajové se spolu podepsali. Říkáme eh, v těchto dokumentech, že se snažíme dosáhnout dohody ohledně všech částí návrhu. Konstruktivně se zatím eh, vyjádřila eh, komise, ačkoliv jsme se v přístupu s komisí nevždy shodli. Není pochyb o tom, že Evropská komise se chová soudržně, koherentně a myslím si, že tato předvídatelnost, ta soudržnost eh, je ve velkém rozporu eh, s roztříšeným způsobem chování eh, rady. Od postoj rady je skutečně zcela odlišný, neustále se mění a je v rozporu s tím, co si myslí další instituce. To, co bylo dohodnuto v červnu za dánského předsednictví, již nyní eh, neplatí za kyrské, kyp, neplatilo za kyperského předsednictví a to, co se dohodlo za kyperského předsednictví, neplatí nyní za irského předsednictví. Jak už jsem říkal včera jednomu z kolegů, Předpokládá mm, se, že všichni jsme dospělí, zralí lidé, že se snažíme pro dobro všech přijímat legislativní návrhy a zdá se, že postoj rady jde přímo proti těmto eh, snahám. Takže jako kdyby eh, si někteří neuvědomali význam této problematiky a rada nám proto předkládá takovéto stále nepřijatelné návrhy. Já bych jako příklad takového rozporu uvedl následující věc. Bod 3a který přijala rada, ten říká, že všechny členské státy by měly reagovat společně, jednotně na situace, které postihují Evropskou unii celkově a tím umožnit evropským občanům, aby eh, se s nimi zacházelo jednotně. 3b Reciprocita vízového režimu je požadavkem Unie, na kterém je třeba aktivně trvat ve vztazích s třetími zeměmi, čím se bude přispívat ke zlepšení důvěryhodnosti a také konzistentnosti zahraniční politiky Evropské unie. Vidíte, jak je možné sem dát tyto body úvodního ustanovení a následně eh, omluvte eh, dát tam automatismus eh, v délce 4,5 let. Jak říkala Renáta Weber, to je vlastně stejné období jako délka mandátu komise. A následně zpráva pokračuje, pokud jde o implementaci eh, a zapojení členských států do fungování mechanismu reciprocity, tak vzhledem tomu, že celá otázka pozastavení vízového režimu je velice citlivá a má samozřejmě horizontální dopady na členské státy, partneři v Schengenu, tady pozor, a celá Evropská unie bude to mít dopady na celou Evropskou unii. Takže vidíte, že obsah této zprávy je nesmírně eh, citlivý, politicky citlivý, což se dotýká nejen všech členských států, ale i evropských institucí a i Evropského parlamentu. Takže nesmíme zapomínat na to, že jsme spoluzákonodárci a nesmíme eh, přijmout to, že by nás někdo vylučoval z legislativního úkolu, který nám připadá podle Lisabonské smlouvy. Návrh rady, který je předkládán parlamentu v této věci, neodpovídá našim požadavkům. Včera odpoledne se konalo poslední zasedání stínových zpravodajů a tam jsme se jednomyslně rozhodli, že navrhneme kolegům tady ve výboru Libe, abychom hlasovali 20. března na plenárním zasedání a do té doby ještě budeme eh, dále pracovat na tom, abychom zpracovali novou dohodu s radou, která by byla konsenzuální a která by odrážela postoj, který jsme jakožto parlament už několikrát deklarovali. Jde nám především o oblast rovnosti a interinstitucionální spolupráce. Takže, pane předsedo, jak už jsem eh, říkal, že skončím své vystoupení tím, eh, čím ho začnu, tedy politováním nad tím, že nám Rada předkládá v podstatě nezákonný návrh, urážlivý pro Evropský parlament, To chci, aby zaznělo jasně. Budeme hlasovat eh, a musíme zvážit téma pozastavení, toho mechanismu pozastavení, tak abychom eh, ho provázali s delegovanými akty. To je ode mě vše, pane předsedo. Pan předseda, děkuji za to, že jste takto představil tuto zásadní zprávu. Myslím, že teď eh, jsme poměrně časově omezeni. Toto je současný stav, současná situace vyjednávání. Neměla by tady probíhat rozprava, ale vidím, že paní Tajons eh, už se nám hlásí. Pokud se omezíte na dvě minuty, tak prosím, můžete vyjádřit jakožto stínová zpravodajka svůj názor. Zahvaliti se želim predvsem poročevalcu in vsem ostalim poročevalcům. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho trpělivost a výdrž. My jsme se snažili nalézt řešení u těchto otevřených otázek. Doufáme, že se nám podaří za jeského předsednictví eh, dobrat se kompromisu. Zatím to vypadá takže tento návrh odporuje právu a rada zase ukázala, že není důvěryhodným partnerem v těchto jednáních a že nemá vážný úmysl s námi vyjednávat. Existují různá, různé postoje k reciprocitě. Někdy v parlamentu se to chápe jako solidarita mezi členskými státy, Nicméně členské státy samotné chtějí, tuto, chtějí eh, potlačit eh, reciprocitu na úrovni Evropské unie. My jsme tady několikrát říkali, že podmínky by měly být přísné. Někdy ale členské státy zneužívají této situace pro své vlastní zájmy. A já si myslím, že po těch negativních zkušenostech bychom měli být velmi opatrní v našem dialogu s radou a s iským předsednictvím. Jsou to velmi citlivé otázky. Neměli bychom zapomínat na to, že jsou před námi různé volební, eh, kamp- předvolební kampaně, také v Německu, a neměli bychom se vystavit nějakému vydírání. A to proto, že toto je velmi citlivé téma jde o udělování víz a tak dále. Na konci března se bude konat hlasování a já bych eh, chtěla, abychom se vážně zamysleli nad následujícím. Pokud nebudou členské státy dodržovat své dohody, tak ani my nebudeme podporovat ty dohodnuté kompromisy. A potom můžeme o celém tématu hovořit od začátku. The floor, please, two minutes. Ano, prosím, stínoví zpravodové chtějí taky slovo. Dvě minuty každý, paní Weber má slovo. Já bych eh, chtěla říci, že to je velmi eh, důležitá zpráva. Myslím, že jsme u této zprávy dospěli ke koncensu mezi námi. To také díky výborné práci našeho zpravodaje de Mera. A včera jsme se eh, rozhodli, že naprosto budeme podporovat tu linii, kterou on nám navrhl, protože je nepřijatelné, aby se rada chovala tímto způsobem a dnes, abychom na to nezreagovali. Mrs. Danoka. Yes, I also... Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho postoj. Takže Eh, si myslím, že už jsme to také v minulosti tady zažili. Teď vidíme, že ty kompromisy nefungovaly a že se budeme muset vrátit eh, k naší eh, pozici, zrušit delegované akty. Budeme o tom hlasovat v březnu. A všichni stínoví zpravodové, kteří se včera účastnili schůzky, tu zprávu také podporují. Paní Ernst, děkuji. My jsme včera uh, už to probírali a také mm, můj asistent to potvrdil. Hodně dlouho jsme hovořili o tom to chování a já bych osobně za sebe chtěl říci, že si velmi uh, vážím práce pana zpravodaje, podporuji ho. Je to obrovský skandál, my jsme nevěděli, jestli máme plakat nebo se smát, když jsme dostali ten návrh od rady, protože na to v podstatě nejde nějak rozumně reagovat. Už to trvá několik let. Nejenom, že parlament z toho byl vyloučen, i komise byla o to odstřihnuta, takže komise na tom určitě nebude mít žádný zájem. Jedni chtějí reciprocitu, druzí ne, ale někdy se jedná dostane do bodu, kdy už to prostě nejde dál. Teď eh, jsme prostě narazili na kámen. Víme, že toto je otázka, která souvisí s celou eh, šengenskou, se všemi šengenskými pravidly. Všude narážíme na zeď a pokud tedy eh, rada nebude nějaký odhadnutelný partner, tak nevím, že musíme o tom hlasovat v březnu. A já teď nevidím žádné jiné východisko. Tím jsme v podstatě vyhodili rok a půl kdy jsme o tom diskutovali, protože nevím přesně, kdy byl předložen ten návrh o reciprocitě. Takhle to dál prostě nejde. A to bychom všichni měli vzít na vědomí. Děkujeme všem stěnu zpravodajům. Myslím, že všichni měli velmi jasná stanoviska, takže ten výsledek je, no, ten verdikt je velmi definitivní. Myslím, že tady je vysoká míra koncenzu o tom, jak v budoucnosti postupovat. A teď se dostáváme k následujícímu bodu. Byl bych rád, kdybychom to mohli projednat velmi stručně, abychom nenabrali prodlení. Eh, já bych chtěl slovo dát panu Antoneskumu, aby poreferoval o svém bodu, což je přístup ke spravedlnosti. Paní Antonesku. Děkuji, pane předsedo. Já bych to chtěla zhrnout velmi stručně. Chtěla bych připomenout těm kolegům, že návrh směrnice, který teď projednáváme, si klade za cíl vytvořit minimální standardy pro práva podezřelých v trestním stíhání v celé Evropské unii, tak aby měli právo na advokáta a aby mohli komunikovat se třetími stranami, jako jsou například konzulární úředníci nebo zaměstnavatele nebo příbuzní. Hlasovali jsme o tom v červenci. Rada potom schválila obecný přístup eh, také v červenci eh, loňského roku. Jednání potom bylo zahájeno v září za kyperského předsednictví. Proběhly tři trilogie. Měli jsme co řadu dalších technických schůzek, nicméně nebylo možné dosáhnout dohody, takže v lednu ta eh, jednání byla znovu zahájena za irského předsednictví, teď jsme měli dva trialogy, druhý se konal právě včera. Těch jednání byla opět celá řada a já vám teď mohu říct, že všechny články směrnice jsou otevřeny diskuzi. Ta diskuze byla někdy velmi intenzivní, ale velmi konstruktivní, to je potřeba říci, podařilo se nám dosáhnout pokroku. Uvědomme si, že původní postoj parlamentu se výrazně lišil od postoje rady a teď se blížíme dosažení kompromisu u celé řady otázek, ale pořád ještě panují některé rozdílné názory u několika málo aspektů. Eh, chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům, protože se eh, toho účastní velmi aktivně. I naši asistenti jsou velmi užiteční. Myslím, že těch informací kolem toho je velmi mnoho. I ta hodnota té zprávy je velmi eh, vysoká. A podle mě možné říci, že eh, tady v parlamentu ta spolupráce funguje také dobře. Doufám, že to tak bude i v budoucnosti. Doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu s radou. Nicméně nic dalšího vám k současné situaci říct nemůžu, protože říkáte, že nemáme moc času. Takže nebudu teď procházet jednotlivé články. Každopádně vám můžu odpovědět na otázky, pokud nějaké budete mít. Děkuji vám, paní Antonesku. Stínový zpravodajové by chtěli komentovat? Není tomu tak? Tak, teď paní Latvet. Paní Antonesku odvádí výbornou práci. Všechny nás zapojuje eh, do té spolupráce a já mám důvěru v její vedení těch jednáních. A také bych chtěl pochválit podporu sekretariátu. Děkuji, že jste byla tak stručná. A teď má eh, slovo paní Guillaume pro prezentaci své zprávy o mezinárodní ochraně. Eh, tato prezentace bude také stručná. Nebojte se, pane předsedo, abychom to trošku uhnali, to spoždění. Chci vám říci, že u této zprávy už jsme konalo sedm trilogů. Naposledy to bylo 17. prosince loňského roku. Víme, že nic není schváleno, dokud není schváleno všechno, ale já bych jenom chtěla naznačit, že většina těch ustanovení této zprávy eh, už je předmětem dohody, takže doufám, že to tak bude i nadále, že to všichni budou eh, respektovat. Jde o vyváženou strategii, kterou jsme se snažili prosadit. Eh, je to jednak strategie o kvalitě postupu, o dodržování pravidel, o dodržování rozhodovacích procesů eh, jako celku. Tak abych to řekla jinými slovy, je to strategie, která jednak se snaží eh, vyhovět těm právům osob, které jsou zranitelné, které požadují nebo potřebují mezinárodní ochranu a dále jde o to, abychom dodržovali eh, evropská pravidla v této oblasti. Ještě tady pořád zbývají eh, dvě kola jednání, možná budou složitá, to se týká dvou článků článku 24 o obětech mučení a článku 25 o nedoprovázených nezletilých. A zejména ještě pořád diskutujeme o dvou kategorii eh, zejména zranitelných eh, osob, které by měly eh, mít nárok na mezinárodní ochranu, takže se musíme rozhodnout, jestli jim přidělit nebo ne. Otázkou je, jestli ano nebo ne tyto skupiny by měly mít nárok na nějaké zvláštní zacházení. A na tuto otázku bude muset teď odpovědět rada. Parlament eh, předložil nový návrh radě o formulaci těchto dvou článků. Mm, jirské předsednictví, které to bere velmi vážně a zodpovědně, teď vyjednává s těmi národními delegacemi tak, aby eh, byly dobře vyvážené oba články. Takže teď čekáme na protinávrh ze strany rady. A my doufáme, že ten návrh bude odpovídat našim očekáváním a že se podaří zajistit kvalitu a efektivnost pro všechny eh, zainteresované nebo eh, ty, kteří budou předmětem této směrnici. Myslím, že by bylo velmi těžké zdůvodňovat eh, odvodňovat nějaký návrh, který by neumožňoval zvláštní zacházení pro tyto dvě kategorie zranitelných osob. Takže v okamžiku, kdy nám irské předsednictví bude moci prezentovat eh, protinávrh, tak se prostudujeme s našimi stínovými provodaji a já doufám, že se nám potom podaří zorganizovat trialog. Eh, doufám, že bude poslední, tak abychom mohli finalizovat celý tento text, který, jak víte, je velmi složitý. Merci, merci, madame Guillaume. Any shadow? Yes. Mrs. Wikström. Ano, stínový zpravodajové, prosím, paní Wikström. Děkuji vám. Ze všeho nejdříve bych eh, ráda poděkovala Sylvii, která dnem a nocí celé měsíce na tomto velmi složitém tématu pracovala. Nako- konečně se nám objevuje světýlko na konci pomyslného tunelu. Já chci říci tolik. Plně podporuji vaši práci jako práci zpravodajky, zejména pokud jde o oběti mučení a mladistvé bez eh, dozoru, to je velmi důležité. Jsou to dvě skupiny zranitelných lidí a v souvislosti s nimi musíme e, zohlednit, že jsou to ti nejzranitelnější, které na evropské půdě máme a musíme je chránit. A proto plně podporuji veškerou snahu, kterou do tohoto vkládáte. Je potřeba na předsednictví rady apelovat, aby nás brali vážně jako parlament Eh, stejně jako berou vážně komisi. Jsme v tomto jednotní, je potřeba podpořit stanovisko paní zpravodajky. A pokud jde o celý ten balíček, tak tam už jsme v podstatě v bodě nalezení řešení, což jsme slibovali už od 90. let eh, našim občanům. A teď už skutečně nastal ten pravý čas. Čím dříve to dokončíme, tím lépe. Děkuji vám. Pakliže nejsou žádné další žádosti o slovo od stínových zpravodajů, tak eh, vyslechnuvši si názory na tyto tři velmi důležité složky, ke kterým se zpravodové právě vyjádřili, můžeme se posunout k bodu číslo 5, což je rozprava o první eh, evropské zprávě o drogových trzích. Vyslechneme si prezentaci pana Wolfganga Götze. Vítáme. Je to ředitel EMCDDA, Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti, které se spojilo, spojilo své síly, přesně řečeno, s Europolem a vypracovali komplexní analýzu evropského drogového trhu, to znamená Eh, prodej, nelegální obchod, závislosti a tak dále a doporučení pro politiku. Vyslechneme si prezentace a pak bude čas na otázky poslanců a poslankyní. Máme čas zhruba 45 minut. A jako první dostane slovo pan Götz a pak dostane slovo pan Erting, pokud vím. Ano, vítáme vy jste eh, asistentem ředitele eh, divize pro vážné zločiny a organizovaný zločin v Europolu. Pan Götz má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, je mi velkou ctí eh, vám společně s kolegou Ertingem z Europolu představit nálezy první zprávy o drogovém trhu v Evropě. Je to zpráva, kterou zadala komisařka Malmströmová před třemi týdny. A naše agentura a Europol na tomto spolupracují už více než deset let. Vydali jsme několik společných publikací, ale toto je poprvé, kdy se obě agentury spojily a vypracovaly strategickou analýzu trhu s drogami jako celku. Je to právě spolupráce našich obou agentur, která zajistí, že reakce ze strany Evropy bude náležitá, abychom se vyrovnali s výzvami, které nám tento trh představuje. Za posledních deset let svět zažívá Eh, obrovskou éru změny, kterou vede hlavně technologický pokrok a rozvoj, způsob, jakým lidé pracují, hrají si a vstupují do sociálních kontaktů. Tyto změny samozřejmě měly dopad i na eh, užívání drog a na drogový trh jako celek. Ten trh změnit nemůžeme, ale musíme se přizpůsobit. Co je trošku pozitivní, Kombinace aktivit na straně poptávky i nabídky v podstatě vedla k snížení počtu onemocnění v důsledku užívání drog v Evropě, což je velmi dobře a e, je to v podstatě protiargument vůči těm, kteří říkají, že drogová politika v Evropě nemá vůbec žádné dopady. Nicméně musíme zohlednit i fakt, že na evropské drogové scéně jsou velmi důležité stále drogy, jako je kokain a podobné. Už, uh, uživatelé drog většinou používají několik druhů drog nebo nahrazují jednu drogu jinou podle jejich dostupnosti, ceny a vnímané kvality. Sdělení, které si z tohoto musíme odnést v podstatě je, že nemůžeme hovořit o jednotlivých drogách izolovaně, musíme se zabývat celkovým trhem a naše zpráva právě tuto perspektivu obsahuje. Tento společný přístup je potřeba eh, zejména v oblasti nových drog, což je v podstatě oblast s největšími výzvami pro drogový trh. Jsou to drogy, které přicházejí na trh sofistikovaným způsobem a s velkou rychlostí. V podstatě v rámci systému včasného varování jsme identifikovali 73 nových eh, látek jenom v roce 2012. V roce 2011 to bylo 49 a eh, celkem od roku 2005 jsme v Evropě eh, zachytili více než 230 nových látek podstatě nové eh, designerské drogy jsou eh, velmi módní záležitostí, často obsahují velmi komplexní koktejly drog, které vyvíjejí odborné laboratoře a které jsou eh, i lákavě prodávány. Což znamená, že mnoho mladých lidí s těmito látkami experimentuje, ačkoliv však o nich vlastně vůbec nic neví. Internet je přitom nositelem inovací. Je to v podstatě takový nový virtuální trh. Co to znamená? Znamená to, že nové trendy jsou globální a rozšiřují se daleko rychleji než v minulosti. Eh, v posledních letech naše agentura eh, monitoruje stále více internetových obchodů, eh, v podstatě za rok 2012 jich bylo více než 700, které tyto látky klientům v Evropské unii prodávají. Rád bych se teď dostal ke konopí. Kanabis je velice dobrá případová studie na vývoj, který vnímáme v drog- na, na, na trhu s drogami. Je zde trend, že se droga produkuje blíže eh, cílenému spotřebiteli, což bude trend, který do budoucna poroste. Kanabis se dnes produkuje v, podst- v podstatě ve všech členských státech EU, často se pěstuje intenzivě a s použitím eh, moderních technologií. Je potřeba neustále pamatovat na to, že kanabis produkovaný touto metodou může být velmi silný a může tím pádem mít daleko negativnější důsledky na lidské zdraví. Produkce kanabisu v Evropě je silně propojena s poptávkou. Odhadujeme, že se spotřebují každoročně 2,5 tisíce tun v Evropské unii a v Norsku, a to jenom v Evropské unii, a, a to jenom kanabisu, eh, odpovídá to hodnotě v řádu desítek miliard euro. Největší trhy eh, pro kanabis jsou Itálie, Španělsko a Francie. A eh, samotné rostliny kanabisu se nejvíce prodávají ve Velké Británii a v Německu. Dovolte mi vyjádřit se také k eh, extázi a amfetamínům. Tyto drogy, jak už jsem říkal, hrají daleko důležitější roli na evropském trhu vzhledem k tomu, na jaké škále se konzumují a produkují. Kokain je nadále eh, druhou nejužívanější hned po kanabisu nelegální substancí. V podstatě do Evropy se dostává přes Španělsko a Portugalsko. Eh, jsou to cesty přes eh, západní Afriku, ovšem objevují se nám i nové obchodní cesty a ehm, vzhledem k novým chemickým technologiím, jaké obchodníci používají pro, pro, indi, pro v podstatě zadružení začlenění kokainu do eh, jiných substancí, jako je například textil nebo plasty, jsou eh, velmi, velmi eh, nepříznivé. Situace se nám horšuje v Belgii, v Litvě, v Polsku a v dalších zemích. V podstatě se zde kombinují různé nelegální drogy s dalšími chemikáliemi, které pak jdou na export. Evropa je i nadále velkým exportérem amfetamínu a extáze. Na tento vývoj je potřeba reagovat komplexně. Naše aktivity musí být založeny na dobrých datech, spravodajství a dobré analýze. To právě obsahuje naše zpráva. Organizovaný zločin investuje do nových produktů a nových technologií a do nových operačních přístupů, ale my v rámci celé Evropy budeme budeme i nadále spolupracovat, abychom trendy identifikovali a abychom zajistili, že naše reakce budou preventivní a vhodné. Nakonec mi dovolte říci, že hlavní zaměření této zprávy je, drog, je trh s drogami a zefektivnění našeho přístupu. Nicméně to je jenom jedna strana pomyslné mince. Chceme-li v dlouhodobém horizontu dosáhnout dosáhnout úspěchu, musíme dlouhodobě snižovat jak poptávku, tak nabídku. To znamená, že zásadní politický přístup k boji s drogami je potřeba zajistit, aby tyto dva aspekty se navzájem doplňovaly. Eh, vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že zpráva o trhu s drogami v Evropě představuje dobrý příklad, jak dobrá analýza může ukázat na nové efektivnější postupy. Jsem velmi rád, že naše agentura měla příležitost spolupracovat s Europolem na tak důležitém tématu, jako je toto. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme. Děkujeme vám za prezentaci a za práci, kterou děláte v rámci monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti na evropské úrovni. A teď za Europon má slovo pan Erting. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat za to, že jste pozvali Europol, aby mohl představit tuto společnou zprávu a děkuji také panu Gecovi za vynikající spolupráci s jeho agenturou, což ukazuje, že pokud skloubíme různé pravomoci, propojíme je, tak ten výsledek může být velice dobrý. Europol je spravodajskou agenturou, takže my vnímáme spíše tu temnější stránku věci, mm, zatímco eh, středisko mm, pro drogy a drogovou závislost spíše schromažďuje eh, informace o celkové situaci. V Evropě v tuto chvíli asi 1,4 milionu uživatelů heroin, heroinu a Minulý rok se dostaly na trh desítky nových syntetických drog. Odhaduje se, že v tuto chvíli extázy například používá v Evropě více než 2 milionů lidí. Drogy jsou v podstatě všude, žádná země, město či společenství nemůže říci, že neřeší drogový problém a jeho následky. Následky jsou různé trestné činy, násilné, nenásilné krádeže, eh, vraždy, to vše souvisí s nelegálním obchodem eh, s drogami, což následně zase uživatele drog vede k další trestné činnosti. 27 případů, které jsme vyšetřovali v Europoli ze strany členských států, se v loňském roce týkalo drog, což se ukazuje, že je eh, obrovský rozsah trestné činnosti. Mezinárodní obchod s drogami je předmětem činnosti eh, celé řady trestních kriminálních skupin. Některé z nich se věnují i jiné trestné činnosti, ale eh, obchodování s drogami je velice časté. Mění se samozřejmě trasy nelegálního obchodu, způsob pašování. Vždy, když najdeme a odhalíme jeden způsob, eh, pachatelé se najdou jiný. Samozřejmě, že také roste export eh, legitimních možností prostřednictvím lodní i letecké dopravy, což zneužívají kriminální skupiny. A když byste se podívali například na Rotterdamský přístav a viděli tam ty řady kontejnerů, určitě pochopíte rozsah celého problému. Preferovanou metodou dodávání drog je metoda lodních eh, kontejnerů, kdy do věce jsou zapojeni pracovníci přijímajících přístavů, je v tom rozsáhlá koordinace. Kontejner, z kontejnerů eh, jsou eh, nelegálně, do kontejnerů jsou nelegálně umístěny drogy, které jsou pak převzaty v místě v destinaci. Tato trestná činnost se velice obtížně postihuje. Pokud je například o kokain, tak ten se produkuje především v Jižní Americe a zasílá se například do západní Afriky, do přístavů v této oblasti a následně ve stejných kontejnerech dále. Internetové technologie jsou také velice důležitým nástrojem, který vstupuje do hry a stále více se používá při prodeji drog. V podstatě jakákoliv droga dnes je koupitelná na internetu aniž by docházelo k přímému kontaktu s drogovým dílerem. Na internetu je možné si podávat objednávky, tak jako kdybyste si běžně kupovali pizzu. Nelegální eh, drogy eh, samozřejmě eh, se prodávají v anonymním prostředí prostřednictvím nejrůznějších předplacených karet, takže se velice těžko sledují finanční transakce. A to je opět šance pro orgány činné v trestním řízení. Na to by se, myslím, mělo zaměřit především nové Evropské středisko pro kybernetickou kriminalitu. Pokud se podíváme na eh, zabavování drog, tak kokain eh, je na druhém místě po konopím. Pokud jde o prodej kokainu, tak eh, na tom se podílejí především zahraniční trestné eh, kriminální skupiny, které do Evropy kokain dovážejí. Nám se podařilo velice dobrou spolupráci eh, eliminovat v tomto obchodu řadu kolumbijských kartelů. Spravodajské informace naznačují, že evropské kriminální skupiny eh, nespolupracují s mexickými kartely, jehož, eh, jejichž význam v Evropě dnes stoupá. Musíme spolupracovat na tom, abychom, jak pan Gec řekl, minimalizovali mm, vstup drog, to znamená spolupráce s celními orgány a se všemi zainteresovanými subjekty, ať už jde o školy, vzdělávací instituce, policejní sbory. Musíme eh, komunikovat eh, to, že brát drogy není módní. Musíme se tedy především zaměřit na stranu poptávky. Na závěr bych velice rád poděkoval panu Gecovi za nesmírně dobrou spolupráci a doufám, že naše práce bude užitečná také pro Evropský parlament. Ještě jednou děkuji za pozvání. Pan předseda, děkuji pane Erningu, Ertingu a Předávám paní, slovo paní Sipl, hlásí se pak ještě další poslanci. Nejprve paní Sipl, prosím. Děkuji, já mám jednu velmi krátkou otázku. Když jsem, eh, jestli jsem správně pochopila to, co říkal kolega z Europolu, tak jde o to, že trestná činnost v souvislosti s drogami, s obchodem s drogami a organizovaný zločin a také to, že koncoví uživatelé se páchají různé zločiny, aby si drogy obstarali, jsou jednou z největších oblastí zločinnosti v Evropě a proto by mě zajímalo, jestli to také znamená, že Europol a národní orgány to považují za prioritu a bojují společně proti drogovému, drogové zločinnosti. Vielen Dank, Mrs. Antonescu. Pani Antonescu. Da, mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc. Děkuji, pane předsedo. Já bych velice ráda poděkovala oběma vystupujícím, našim hostům a vyjádřila bych se k jednomu aspektu, o kterém hovořil pan Getz ve svém vystoupení. Eh, budu mluvit o eh, těch nezakázaných eh, omamných látkách, což je nový, velice nebezpečný fenomén, který, pokud jde o jeho rozsah v Evropské unii, v poslední době roste. Závažnost tohoto jevu je, myslím, zjevná. Já jsem se tomu věnovala například ve výboru ENVY, tady v Evropském parlamentu. A samozřejmě, že Evropská unie musí v této oblasti udělat více, pokud jde o kontrolu a zákaz těchto takzvaných nezakázaných omamných látek. Ono je třeba se také ptát, proč jim vlastně říkáme nezakázané látky. Jde o to, že zatím nejsou předmětem legislativy, která by je zakázala, vzhledem tomu, že se na trh dostávají nesmírně rychle a globalizace tento jev eh, jenom zrychluje a je obtížné ho kontrolovat. V roce 2010 komise přislíbila, že tento jev zanalizuje a že připraví úpravy příslušné legislativy, která v tuto chvíli v EU platí. Jde o e, rozhodnutí 370 e, z roku 2005, v němž je obsažen poměrně těžkopádný a zlouhavý mechanismus, prostřednictvím něhož se e, látky dostávají na seznam zakázaných látek. Kdybych tomu měla uvést konkrétní údaje, jsou obsaženy ve zprávě, o které diskutujeme. Od roku 1997 jenom 12 látek bylo zanalizováno z hlediska rizikovosti a následně byly v Evropské unii zakázány. A všichni se shodneme na tom, že podle evropské reakce jenom těžko můžeme eh, s tímto jevem bojovat. Samozřejmě, že členské státy přijímají svá opatření, ale vzhledem tomu, že tyto látky se prodávají i na internetu, není možné jejich prodej kontrolovat v rámci jednotlivých členských států. Takže je třeba se ptát, eh, jaká je současná situace, eh, legislativní situace, kdy Evropská komise navrhne nový legislativní nástroj, který nám pomůže tento problém je možné s jakožto Evropa čelíme vyřešit. Děkuji. Mrs. Head. Děkuji, paní Head. Máte slovo, prosím. I já eh, bych chtěla poděkovat hostům, kteří eh, za námi přišli s těmito zajímavými prezentacemi. Člověk musí být velmi rozhořčen, když něco podobného slyší, protože v podstatě eh, jsme svědky toho, že obchod s drogami v Evropě neustále narůstá, rozšiřuje se jejich používání mezi mladými, kteří mají pocit, že drogy jsou v pořádku. A že je to možná i jednodušší, než pít alkohol. To je podle mě velmi znepokojivé. Proto eh, souhlasím s předřečníky v tom, že bychom co nejdříve měli apelovat na, kam, na komisi, aby přišla s návrhem eh, se změnou té stávající směrnice. Musíme konečně jednat, protože se to týká příliš mnoho lidí. V těch prezentacích jsme také slyšeli, že eh, v Evropě se produkují zejména syntetické drogy, to také víme. Mě by zajímalo, jestli eh, jste se nějak zamýšleli nad tím, co by s tím šlo dělat, eh, protože nějaký plán mít musíme. Máte nějakou představu o tom, jak bychom mohli zastavit produkci syntetických drog v Evropě? Děkuji, pokud už nikdo nic nemá, tak se tak vrátíme slovo oběma našim hostům. Kdo chce začít, pan Getz nebo pan Erting? Eh, já myslím, že ta první otázka se týkala policejní práce a toho, jestli existují nějaké specializované policejní složky ve členských státech a v Europolu. Vzhledem tomu, že to je tak velký problém, tak by asi měla být specializovaná jednotka. V těch vyšších vrstvách eh, organizovaného zločinu to funguje tak, že mají, už nejsou úplně specializovaní, předtím se specializovali v minulosti, zatímco teď jsou velmi dobře zorganizovaní a jsou schopni se věnovat e, několika oblastech, takže se nezastaví jenom u drog a mm, my máme v Evropolu možná flexibilnější eh, organizaci než ve členských státech, takže jsme schopni monitorovat všechny činnosti těch organizovaných zločinů. Ale pořád potřebujeme mít drogové specialisty, kteří se vyznají eh, v tom, jak se produkují prekursory a kteří budou znát ta, eh, ta místa, odkud ty drogy pocházejí, ale teď se hlavně potýkáme s různě propojenými organizovanými skupinami, kteří mají vlastně podnikový, podnikatelský plán a který se snaží v tom celém řetězci eh, Eh, bráně, tam musíme najít to jejich slabé místo, a abychom jim to narušili. A teď dám slovo panu Gecovi. Ty dvě druhé otázky se týkaly těch eh, legálních drog a co s nimi je možné udělat. Ten název Legal High, já tomu říkám takzvaně eh, Legal High, protože ten termín sám o sobě je velmi problematický protože vzhledem tomu, že se mu říká legální, tak eh, má někdo eh, pocit, že je to pozitivní nebo že to není zakázané, ale vím, že to pozitivní není. To, co teď dělá komise, to na to by asi měl odpovědět zástupce komise, ale já vím, že oni se velmi snaží, aby mohli přijít s pozměněným textem té směrnice z roku 2005 a přetransformovat to na jiný právní nástroj, eh, Ten systém z roku 2005 sice funguje relativně dobře, ale má to svá omezení. Například co týkalo zákazu látky MA. A my jsme teď žádali radu, aby souhlasila se zákazem další látky, která vedla ke smrti 20 osob. Takže ten systém funguje, je úspěšný, jeho největším nedostatkem je ale to, že to není tak propojeno s forenzními laboratořemi a s forenzními eh, poznatky. Já bych přivítal, až o tom budete tady na výboru diskutovat, abyste to měli na paměti, abyste se nad tím zamysleli. Co bychom mohli dělat pro zlepšení efektivnosti naší práce? Nemůžeme už to brát po těch jednotlivých látkách, ale musíme se dívat na ty organizované zločinecké skupiny jako na podniky. A já bych se možná ještě dál a řekl, že národní opatření už v dnešní době nestačí. Nemůžou být nikde tak efektivní, aby s tím problémem něco udělali. A proto potřebují mít evropský přístup. Když se podíváme na to, jaký právní základ máme ve smlouvách, tak tam eh, to příliš toho prostoru není. A možná, že s postupem doby by eh, bylo možné vytvořit více kompetencí v této oblasti, protože my si myslíme, že to je jev, který eh, je možné potírat pouze na evropské úrovni. A díleři s drogami žádné hranice neznají, ale my jich tady máme hodně. Má ještě někdo nějakou otázku? Takže v tom případě poděkuji jak panu Gecovi, tak panu Eltingovi za prezentaci té společné zprávy o drogových trzích v Evropě. O tom, že hovořili o různých aspektech, znamená o bezpečnosti pro naše občany, kterým my bychom měli sloužit jako jejich volení zástupci v tomto parlamentu. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Přitom ale zůstaneme u tématu, protože i ten se týká drogové problematiky. Jde tady o změnu nařízení 273 o prekursorech drog. drog. Spravodajko je naše kolegyně Anna Het. A my bychom nyní měli projednat eh, její návrh. Eh, ještě jednou děkuji oběma hostům, kteří tady zastupovali Evropskou agenturu pro monitorování drogových závislostí a také zástupce Europolu. A teď dávám slovo paní Het, zpravodajce, k Eh, drogovým prekursorům. Děkuji, tady jde o víceméně technické téma, o prekursory. Tyto prekursory jsou chemické látky, které velmi obecně eh, mohou být využívány pro různé chemické procesy, například pro výrobu eh, plastik eh, nebo umělých mod. eh, čističů, eh, kosmetických eh, výrobků, ale mohou být také zneužívány pro výrobu eh, drog a omamných látek. My máme systém pro jejich schvalování, pro jejich sledování v Evropské unii. Máme jasně vymezené pravomoci a úkoly podniku. Ten systém byl v posledních letech kritizován Ta kritika se zejména týkala anhydrid kyseliny octové. To je látka, která se jednak používá pro výrobu naprosto legitimních věcí, ale může být použita také pro výrobu heroinu, kokainu a dalších omamných látek. A u eh, heroinu také dochází k největšímu počtu úmrtí eh, v souvislosti s užíváním drog v Evropě ve zprávě, kterou jsme právě slyšeli. Eh, už to tam také byla řeč, že ty drogové kartely používají tuto látku. Teď jde o to, jak eh, zabránit eh, odklánění těchto látek, lepším dozorem anhydridu, také tím, že budeme mít přísnější pravidla pro jejich registraci a také silnější parlamentní kontrolou. Harmonizace těchto pravidel v Evropské unii by měla být podpořena, abychom Eh, zabránili tomu, aby si ti eh, drogoví zločinci hledali slabé místo někde v Evropě. Měla by vzniknout také celoevropská databáze, která by nám zajistila přehled o tom, eh, kde se tyto látky v Evropě nacházejí, takže já podporuji obecný postoj komise, ale určité body by měly být ještě posíleny. Zejména si myslím, že by měly posílena ochrana osobních údajů, protože tady půjde o nakládání s eh, údaji a přístup k té databáze musí být velmi omezen. A na závěr bych chtěla ještě navrhnout, abychom eh, pečlivě sledovali tuto problematiku prekursoru a aby tři roky po vstupu platnost tohoto nařízení předložila zprávu, ve které nám poskytne aktuální informace o tom, jak tato databáze a celá ta politika fungovala comment. Děkuji vám. A teď tedy komentáře, připomínky ostatních poslanců. Po té, co jsme si vyslechli slova paní zpravodajky, chce někdo něco dodat? Nebo jiné instituce, třeba komise, chtěla by něco říct? Máme tady pana Klause Berenda za komisi. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní Het za zprávu. Je to zpráva, kterou jste připravila velmi rychle a komise každopádně sdílí váš záměr zajistit náležitou ochranu osobních údajů, což je téma, kterým se zabývá většina vašich pozměňovacích návrhů. Chci vám také poděkovat za podporu návrhu jako takového. Je to návrh, který chce řešit konkrétní problémy z minulosti, pokud jde o anhydrid kyseliny octové. K vašim pozměňovacím návrhům eh, většina z nich je naprosto přijatelná, ovšem dovolte mi říct si několik věcí, zmínit několik věcí, které jsou jaksi komplikovanější. Jednak Ehm, vnímáme určitou nesoudržnost mezi omezením ehm, rozsahu vlastnění eh, citlivých dat v bodě 6 a v mm, bodě 14, kde se odkazuje na ehm, článek 8 odstavec 1 směrnice z roku 95 a nám to připadá jaksi jako lepší možnost pak také navrhujete omezit v pozměňovacím návrhu 7 zachování dat po dobu pouze dvou let. Já bych rád připomněl, že v současném nařízení je uvedeno, že ta data musí být eh, ukládána po dobu alespoň tří let. Nepůsobí to zatím žádné problémy, pokud my víme. A je zde i určité propojení s externím obchodem s prekurzory drog. A podle celního kodexu jsou povinnost, je povinnost eh, zachovávat data po dobu tří let. Takže kdyby tam bylo místo dvou let tři roky, bylo by to eh, soudržné, koherentní také s ostatními částmi eh, nařízení o externím obchodu. Pak k pozměňovacímu návrhu 11, to je jenom taková drobnost, plně chápeme, že v aktu v přenesené pravomoci musíme specifikovat eh, druhy, typy osobních údajů, které budou sbírány a zpracovávány. Jediný takový trošku malý problém, který s tímto máme, je to eh, je ta formulace po přijetí eh, aktu v přenesené pravomoci, protože Fakt je, že ta databáze o zadržených materiálech a, a zadržených zásilkách už je k dispozici, takže možná by tady chtělo mít e, formulaci něco jako v souladu s nebo něco takového podobného. Eh, chtěl bych paní zpravodajku ujistit, že v rámci této funkce databáze se vůbec nezbírají osobní údaje, jsou to pouze agregované statistiky o zadržených zastavených zásilkách. A nakonec eh, velmi si vážíme myšlenky, že je potřeba hodnotit efektivitu eh, předložených pozměňovacích návrhů. My navrhujeme období pěti let Eh, po kterých by tedy se provedl přeskum. Eh, paní zpravodajka navrhuje to zkrátit na tři roky. Důvod, proč jsme navrhli pět let, je, že v současném nařízení eh, tento požadavek na evaluaci po třech letech byl a všichni, kdo na tom procesu spolupracovali, se shodli, že tři roky je málo. Je to moc krátká doba na to, abychom skutečně viděli nějaké dopady protože konec konců e, konzultace a, a, a různé rešerše začnou teprve po roce a půl a tři roky je zkrátka málo. Právě proto zcela záměrně navrhujeme evaluaci až po pěti letech, tak abychom skutečně mohli vidět dopady e, ustanovení v pozměňovacích návrzích. A to je v podstatě všechno. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkuji komisi. Možná ještě irské předsednictví by rádo řeklo co si, než eh, vrátíme slovo paní zpravodajce. Nechce. Dobře, tak teď tady poslanci a poslankyně. Pan Piké. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pár stručných poznámek. Celkově to si myslím, že ta zpráva je velmi dobrá, eh, nespůsobuje žádné komplikace Mám jenom dvě drobné poznámky. Jedna se vztahuje k tomu, co už říkala i komise, kdy tedy paní zpravodajka navrhuje eh, to zkrácení období z tří let na dva roky, pokud jde o ukládání osobních údajů. Eh, já bych se chtěl zeptat, proč a zda to je skutečně praktické. Protože nám by ty tři roky v podstatě vyhovovaly taky a ne, nevidím zde žádný důvod, proč by se to mělo zkracovat na období dvou let. Možná byste nám to, paní zpravodajko, mohla osvětlit, proč to navrhujete. A poté ještě pozměňovací návrh 14, prosím. Tam jde o e, to, že informace se budou používat pouze pro účely tohoto nařízení, budou smět používat pouze pro toto nařízení a e, je zakázáno jakékoliv propojení s dalšími databázemi. E, v nařízení jsou definovány ty účely, ty údaje zcela samozřejmě se budou používat pouze pro účely v nařízení uvedené, to je, myslím, implicitní a tím pádem si myslím, že tento pozměňovací návrh je přebytečný protože eh, to užívání údajů už tak je zcela precizně definováno, není potřeba to potom eh, dále specifikovat. Takže to jsou mé jediné dvě poznámky k tomu celému, jinak eh, tu zprávu podporuji, je to zpráva vypracovaná velmi pragmaticky. Děkuji vám. Pan Romero. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek na komisi, pokud jde o pozměňovací návrh, který paní zpravodajka zpracovala, pokud jde o dozorčí roli nad údaji. Já myslím, že v tuto chvíli vlastně nemáme eh, dohlížitele nad evropskými údaji, protože ten se zabývá pouze eh, ochranou údajů, které eh, se týkají přímo evropských eh, institucí. Výhradně se to týká evropských institucí, takže bych se ráda zeptala komise, jakou roli se tedy myslí, že by měl plnit eh, evropský ochránce osobních údajů, pokud jde o tento registr nebo tuto databázi eh, které vlastně budou obsahovat subjekty, jež nejsou evropskými institucemi. Mohli byste mi to prosím vysvětlit? A moje druhá otázka, ta se týká Europolu. Chci se zeptat zástupce Europolu. Eh, pokud tady budeme mít toho ředitele agentury pro trestné, eh, závažné trestné činy, Přímo to možná nesouvisí s předmětem eh, této zprávy, ale s podstatou trestné, eh, závažné trestné činnosti. Chci se zeptat, eh, co přesně považujete za závažné trestné činy v souladu s tou současnou směrnicí. Je to vyčerpávající seznam těch 32 trestných činů. Děkuji, paní Romero. Já bych jenom doplnil, než předám slovo řečníkům, že jsme si teď vyslechli představitelé eh, Europolu a Evropského monitorovacího eh, centra. Nevěděl jsem, že už budou na ně další dotazy. Teď vlastně eh, probíráme bod číslo 6, takže zástupce EMCDDA a Europolu bohužel už mezi námi není. Opustili zasedací sál, takže bude potřeba předat tuto otázku na komisi a budeme doufat, že komise zodpoví, případně Eh, požádáme zástupce Europolu, aby se dostavili na naše jednání příště, nebo podáme otázku písemně. Takže teď už předám slovo zástupci komise, panu Berentovi, aby reagoval, ještě ne, aby nám odpověděl na položené dotazy, ještě než předáme slovo opět paní zpravodajce. Thank you, thank you. Děkuji, pane předsedo. Pokud tedy dovolíte, tak jenom rychle bych reagoval na to, co, na to, co se ptal pan Pirke, pokud jde o pozměňovací návrh číslo 14, protože na to jsem původně zapomněl. Zapomněl jsem se o tom zmínit. Paní zpravodajka si přála nastavit tady přísně eh, stanovený účel pro používání údajů a my se domníváme, že bychom měli být otevřenější, eh, že by to bylo užitečnější, protože údaje týkající se osob, které se podílejí na podezřelých transakcích, nám mohou pomoci, pokud jde o eh, boj s eh, nelegálním obchodováním s drogami. Takže kdybychom se zaměřili pouze na prevenci prekursorů, tak bychom přišli o tu možnost využít tyto užitečné informace ohledně osob, které se podílejí na obchodování s omamnými látkami. Pokud jde o roli EPD, EPDS, to znamená ochrance osobních údajů, tak eh, paní Romero má pravdu, že většina osobních údajů, které se schromažďují a zpracovávají, budou údaje zpracovávané v členských státech, které následně uvědomí o některých záležitostech eh, i naši evropskou databázi. Ale já eh, zprávu paní zpravodajky chápu tak, že jsou tam pozměňovací návrhy, které vyjasňují povinnosti a odpovědnosti národních ochránců osobních údajů. Je tam dokonce pozměňovací návrh, který žádá užší spolupráci mezi těmito národními ochránci údajů a evropským ochráncem údajů, což by bylo každopádně velice užitečné. Pokud jde o přímé zapojení evropského ochránce údajů, um, my jsme si Eh, požádali o jeho stanovisko, které je dnes k dispozici, je velice podrobně zpracované, zřejmě eh, z něj čerpala i paní zpravodajka. A je tady také pozměňovací návrh, který říká, že všechny akty v eh, přenesené pravomoci se budou uchovávat, pokud tedy vůbec tato databáze bude takto schválena do that, we will Takže my teď to všechno skonsultujeme. Ještě předtím, než tyto návrhy budou přijaty, stejně tak jako notifikace, která bude muset být eh, poskytnuta držitelům údajů nebo vlastníkům údajů, aby mohli opravit jakékoliv chyby, takže my rozhodně EDPS budeme zahrnovat do všech kroků, ty, které souvisí s databází. Mrs. <clears throat> <clears throat> A teď paní Head. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla také srdečně poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na této diskusi. Já samozřejmě velmi ráda zohledním jejich připomínky. Můžeme samozřejmě v té diskusi dále pokračovat a Eh, byla mi položena jedna přímá otázka, to souviselo s pozměňovacím návrhem číslo 7, o ukládání na dva nebo tři roky. Tady jde o otázku integrity a umluva OSN předpokládá, že teď takové údaje se mohou ukládat pouze na dva roky. Takže není žádný důvod, proč by to mělo být rozšířeno na tři roky, proto jsem tam uvedla tuto lhůtu. Nemám teď eh, nějaký časový harmonogram, možná, že pan předseda nám může říct, jak to teď vypadá eh, u této zprávy. Jinak tomu už nedám, nemám co dodat. Chci říci, že termín pro pozměňovací návrhy je navržen na 28. února letošního roku, pochopitelně, na no, 12 hodin v poledne. Takže to je lhůta pro pozměňovací návrhy a pak eh, budeme moci pokračovat eh, v postupu dále. Zazněla tady otázka na Europol. Příští mm, slyšení s výkonným zástupcem Europolu, s ředitelem Robem Wainwrightem by mělo proběhnout 21. Eh, března, takže ten den budeme mít možnost položit mu přímo otázky, které se týkají závažné trestné činnosti a fungování Europolu. Takže pokud to takto stačí, v tom případě bych eh, navrhnul vzhledem k tomu, že jsme si právě odsouhlasili na začátku dnešního jednání, že pozměníme pořad eh, jednání a že zprávu paní Makovej o zajištění a konfiskace výnosů ze zločinu v trestné činnosti projednáme v 11 hodin a tudíž tady paní Makovej není, protože jsme ji pozvali na 11. hodinu. Navrhuji pauzu 30 minut a v 11 se tady opět sejdeme. Paní Makovej tady ještě není. A je, opravuje se pan předseda. over there, talking with Spicer Dobrý den, vážení kolegové. Pokud dovolíte, začali bychom. Poslance, kteří hovoří tam vzadu, vedou soukromou konverzaci, ty prosím, aby se usadili a umožnili nám začít pracovat. Paní Makovej, paní Makovej, zrovna je na programu váš bod. Yes. Yes. Thank you. We're about to... Takže zahájíme naše zasedání po přestávce a dostáváme se k devátému bodu zajištění a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. Spravodajkou je paní kolegyně Makovej, bude následovat výměna názorů také s panem Eugenem Korkoranem. Omlouvám se, eh, takže tento bod jsme odložili. Nyní bude probíhat rozprava o pozměňovacích návrzích the change of the agenda. Now we are discussing the compromise amendments on the report on confiscation. Okay. Let's discuss the compromise amendment. Takže podíváme se na kompromisní pozměňovací návrhy a máme tady paní Makovej a poté dáme prostor kolegům poslancům. Takže prosím, paní Makovej. Děkuji vám, pane předsedom. Jak si asi všichni vzpomenete, tak už jsme o pozměňovacích návrzích jednou diskutovali. Abych informovala náš výbor, proběhly schůzky se stínovými zpravodaji a shodli jsme se na eh, kompromisních návrzích. To jednání bylo nekonfliktní, ale trvalo to asi tři hodiny, abychom prošli všechny ty pozměňovací návrhy. Já chápu, že ta problematika je velice komplikovaná, protože je regulována velice různým způsobem v jednotlivých členských státech. Takže ty postoje se různí. Nicméně, pokud jde o názory stínových zpravodajů, v podstatě z 90% mohu říci, že jsme dosáhli schody. Vzhledem k tomu, že byly předloženy různé pozměňovací návrhy pramenící z národní legislativy některých členských států, která je hodně rozdílná, tak jsem se snažila postupovat v, dobře, v dobré víře a zpracovat kompromisní návrhy, které by vzaly v potaz co možná nejvíce různých zájmů. Velice ráda bych tímto poděkovala za podporu stínovým zpravodajům. Pokud bude potřeba znovu o těchto kompromisních návrzích diskutovat, samozřejmě to možné je a jsem připravena tuto diskuzi vést. Nakolik vím, jsou zde kolegové, kteří by chtěli o kompromisních pozměňovacích návrzích diskutovat i po té, co jsme je probrali se stínovými zpravodaji. ale opakuji, že jsem připravena diskuzi o kompromisních návrzích vést. Výborně, takže to bylo vystoupení paní zpravodajky. Chce se vyjádřit někdo z poslanců? Možná začneme panem, pardon, paní Weber, prosím. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byla jedna z těch, kdo si požádala o diskuzi kompromis, o kompromisních návrzích, protože když se na ně podíváte, já, když jsem si je prošla, tak jsem si uvědomila, že některé z těch záležitostí nejsou úplně v souladu eh, s tím, co jsem si představovala. Máme k dispozici také právní stanovisko právní služby Evropského parlamentu, kde se hovoří o některých aspektech, eh, řekněme, filozofické povahy, pokud jde o zajištění a konfiskaci majetku, ale hovoří se tam také o právním základu příslušné směrnice a co do něj může spadat, eh, co nikoliv. Omlouvám se a vím, že paní zpravodajka velice dobře pracovala s některými stínovými zpravodaji, včetně ALDE, ale pravda je taková, že názor našeho stínového zpravodaje je v naší politické skupině spíše izolovaný. Včera proběhlo naše vlastní zasedání k této problematice a tam se jasně ukázalo, že eh, skutečně jeho názor je, nebo její názor je osamocený v rámci ALDE. Ale vzhledem tomu, že bychom neradi eh, tu zprávu poškodili a zamítli, přejeme si, aby ten výstup byl kvalitní, tak si myslíme, že je potřeba o těchto kompromisních návrzích znovu diskutovat a v místech, která jsou nepřijatelná, provést úpravy, nebo v místech, které jsou nepřijatelné z právního hlediska. A pokud jde o konečné hlasování, které bude už vlastně zítra, mohlo by se stát, pokud neproběhne tato diskuze, že bude většina proti, protože podobný postoj podle mého názoru mají tak také zelení a dokonce i někteří poslanci za EPP. Domnívám se, že i řada poslanců ze socialistické skupiny váhá, takže z tohoto důvodu bych eh, znovu otevřela diskuzi. Teď konkrétně. Z hlediska právního je důležité provést analýzu stanoviska právní služby. Tato směrnice vychází z právního základu, který umožňuje spolupráci v trestně právních záležitostech. Já si ovšem nemyslím, že to je správný, právný základ pro řešení občanskoprávních záležitostí. a pro prosazování eh, nižších standardů, které platí pro občanskoprávní eh, věci. Myslím si, že toto není správný postup v případě zajištění a konfiskace majetku. Takže z tohoto hlediska bych si chtěla ujasnit, jak se k věci staví paní zpravodajka, zda chce skutečně trvat na hlasování již zítra a pokud ano, tak proč tak brzy? Proč ten spěch? Já totiž nechápu, proč spěchat a hlasovat již zítra. Já myslím, že tady nás nic netlačí, že je možné hlasování poněkud odložit a dosáhnout nejprve schody mezi jednotlivými politickými skupinami. Děkuji. Thank you. Děkuji, paní Weber. A nyní pan De Jong. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také Monice Makovej za odvedenou práci. Principiálně jsem byl pro většinu kompromisních návrhů, kromě dvou. E, ty zmíním nakonec. V podstatě to hlavní, co zde musíme řešit, je asi skutečně to stanovisko, to neformální stanovisko právní služby, které jsme obdrželi. A myslím si, že gro tohoto stanoviska spočívá v tom, že v podstatě ty požadavky na trestně právní řízení je, jsou, jsou vyšší než v případě občanskoprávního řízení, to je naše takové východisko. Ale co mi v tom stanovisku chybí, je rozdíl mezi důkazním materiálem pro usvědčení někoho z nějakého trestného činu, přičemž ty principy se aplikují. A jsou to principy, které jsou jiné než principy v eh, kompromisních pozměňovacích návrzích. My ale nehovoříme o usvědčování ze zločinu, my hovoříme o konfiskaci a důkazním materiálu, který musíte mít proto, abyste dokázali, že ten majetek, který chcete konfiskovat, nějakým způsobem souvisí s trestním činem, přímo nebo nepřímo. Takže v tomto smyslu si myslím, že kompromisy, které Monika Makovej vypracovala společně se stínovými zpravodaji, by mohly obstát tak, jak jsou, ale, a tam souhlasím s Renatou Weber, že musíme postupovat velmi opatrně. to bych rád zmínil k těm těsně trestně právním záležitostem. Musíme být velmi opatrní, musíme si nechat dost času, abychom tyto aspekty zvážili. Upřímně pochybuji, že diskuze dnes dopoledne nám poskytne dostatek času pro to, abychom zacházeli do hloubky argumentů právní služby a tím pádem bych podpořil návrh paní Weber, aby ta diskuze probíhala v rámci dalšího časového období. Chtěl bych zároveň však jasně říct, že zatím nejsem přesvědčen, že stanovisko právní služby bude muset mít nějaký vliv na kompromisní návrhy. Každopádně chci mít dost času, abychom mohli tuto věc s právní službou probrat. Eh, ty dva problematické návrhy jsou kompromisní návrh 3 k tomu, co lze konfiskovat. Já jsem si připravil text, který byl podle mě velmi vyvážený a který z konfiskace vylučuje podstatě věci nutné pro život. To znamená, že by členské státy vypracovaly seznam takovýchto položek, takovéhoto zboží. Eh, já jsem tu alternativu tohoto kompromisu formuloval velmi opatrně, takže ten třetí kompromis, tak jak je, nemohu podpořit. A nemohu podpořit ani číslo 10, protože ten v podstatě všem členským státům nařizuje, že Pakliže není žádná jiná dostupná destinace, je potřeba zisky z těch konf- konfiskovaných věcí použít pro sociální nebo e, trestně právní záležitosti. A to si myslím, že je mimo pole působnosti toho, o čem mluvíme. Chceme zjednodušit konfiskaci ale co se udělá s tím konfiskovaným zbožím nebo s těmi penězmi, už je na členských státech a nemyslím si, že to patří do tohoto kontextu. Pokud vím, tak se to odvíjí od italské situace, od italského případu, takže svým způsobem s paní Weber souhlasím, ale rád bych připomenul, že během prvních diskusí na úrovni výboru už jsme si všimli, že ti, co hovořili za ALDE, zmiňovali, určité aspekty, které eh, jsem já nevnímal jako celkový názor, přístup ALDE jako frakce. Já si myslím, že eh, by bylo bývalo asi bylo nejlepší, kdyby ALDE si věci srovnala v hlavě už na začátku toho postupu a ne teď až na jeho konci. Děkuji vám teď paní Sipl. Děkuji vám, pane předsedo. Já teď nemohu hovořit za svou frakci, ale Ráda bych eh, řekla, že eh, pro mě by bylo hodně složité hlasovat o této zprávě, buď dnes nebo zítra, protože u těch kompromisních návrhů nalézám celou řadu obtížných bodů. Já si myslím, eh, že když se začne míchat trestní a občanskoprávní záležitost, je to vždy, opat- je to vždy komplikované a musíme postupovat velmi opatrně je potřeba zohlednit i otázku zodpovědných úřadů, to je potřeba ještě jednou přeskoumat, stejně jako otázku, jak intenzivně eh, se musí hledat ty důkazní a jiné materiály předtím, než, ty, než, ty, než to zboží lze konfiskovat. Eh, pokud jde o kompromis 10, toto užívání těchto získaných, získaných prostředků, já zde považuji za velmi problematické, že by ty úřady, které tyto peníze konfiskují, jimi měl, z nich měly mít automaticky sami prospěch. To si myslím, že je opravdu tenký let. Měla bych zde celou řadu otázek a myslím si, že pakliže bude nutné tento týden hlasovat, eh, budu zkrátka v situaci, kdy budu muset hlasovat proti. Děkuji vám. Teď pan Fos. Děkuji vám. Já už jsem eh, několikrát indikoval, že u některých detailů této zprávy mám velké problémy. Já nehovořím teď o politických problémech. Jsou zde skutečně velmi vážné právní problémy. A eh, na tom trvám. Eh, tak, jak to máme řídit vstávající podobně, to znamená tu konfiskaci majetku, pro mě tady je hrozba pro systém právního státu, který v Evropě máme. Zejména s vzhledem k právu na majetek, vzhledem k prezumci neviny a vzhledem k tomu, jak se pracuje s důkazním materiálem v trestním právu. Když budeme pracovat tak, jak se teď navrhuje, tak se dostaneme do velmi složité právní situace, eh, která se nám nebude líbit. A já si myslím, že to nikdo nechceme. Mé obavy se v podstatě potvrzují tím eh, neoficiálním stanoviskem právní služby, byť je neoficiální. Já si myslím, že i zde vidíme určité pochyby, které my musíme zohlednit. Takže nejde si říct, no jo, FOS tam pořád plácá nějaké ty svoje nesmysly, ale říká vám to samé i právní služba, takže prosím kolegové, začněme se tím konečně zabývat, eh, protože jsou to obsahové věci, o kterých nemůžeme s čistým svědomím hlasovat. Například, mám-li něco konkrétního zmínit, tak kompromisní návrh 9. Tady hovoříme o unable to justify their legitimate origin to je v podstatě úplně obrácené důkazní právo. To nejsou ty podmínky, na které jsme v právním státě zvyklí. A podle mého názoru je proto nutné velice pečlivě zvážit, jak to eh, u jednotlivých druhů majetku, eh, který snad pochází z trestní činnosti, bude fungovat. Nelze však měnit nebo začít přestavovat celou právní strukturu. To už v podstatě bude znamenat kompletní ztrátu právního základu. Takže bych prosil, abychom se řídili těmi hranicemi, které máme v trestním právu z hlediska právního státu a abychom snad ty kompromisní návrhy ještě trošičku tímto směrem přizpůsobili. To si myslím, že udělat musíme. Jedině tak se vyhneme jako Evropský parlament tomu, že nám někdo začne udělovat cenu za nejsměšnější legislativu, ale vyhneme se tím také zcela nesmyslným a novým předpisům. Děkuji. Děkuji, paní Latford. Děkuji vám, pane předsedo. Souhlasím s těmi, kdo si myslí, že zítra není možné hlasovat. Vzhledem k tomu, že zde zdá se, máme dosti značné množství substantivních problémů. Já nejsem stínová zpravodajka, ale dělá mi starosti jedno konkrétní téma. To téma bylo zmíněno naším právním poradcem panem Kajolou a e, v důsledku toho jsem předložila některé pozměňovací návrhy, například číslo 94. E, to, co je problematické v návrzích paní Makové, je to, že tyto moje pozměňovací návrhy v tom nebyly vůbec zohledněny. Fakt je, že tato směrnice je založena na právním základu trestně právního, to je článek 82 83. A pokud vím, tak tím pádem sem nelze zavádět opatření týkající se občanskoprávních procesů v rámci směrnice. Nicméně v některých členských státech, zcela konkrétně například i ve Velké Británii, už jsou v občanskoprávním, v občanském právu taková opatření, která umožňují konfiskaci na základě trestně právního nebo občanskoprávního rozsudku. A tato opatření byla shledána kompatibilní s Evropskou mluvou o lidských právech, Štrasburským soudem, takže v podstatě souhlasím s tím, co eh, napsal pan Karola ve svém prohlášení. Ehm, v podstatě je to tak, že by ty členské státy, které už mají ty občanskoprávní konfiskační systémy, aby si je také ponechali v rámci rozsahu a pole působnosti této směrnice. Formulace paní Makovej, kde se eh, hovoří o tom, že tato směrnice podstatě eh, se netýká opatření, která už mají zavedeny členské státy. To podle mě zavádí dosti značnou šedou zónu, která nedostatečným způsobem vyjasňuje to, jakým způsobem tyto občanskoprávní konfiskace mají fungovat. A to se týká alespoň dvou členských států EU. Pakliže už tyto občanskoprávní konfiskační pravomoci máme, mohou tyto pokračovat. To je nutno říci zcela jasně. A E, nebude potřeba získávat dodatečné trestně právní konfiskační pravomoci. Takže v podstatě by to znamenalo kontinuální existenci těch tří už existujících občanskoprávních konfiskačních pravomocí. Neznamenalo by to, že je tato směrnice teprve zavede. A pokud vím, je to dosti důležitý rozdíl Nechci zacházet moc do podrobností, eh, ale nejsem si jistá, zda eh, souhlasím nebo rozumím další větě pana Kajoli eh, v jeho e-mailu, který říká, že tam, kde tyto občanskoprávní konfiskace už existují, nesmějí být jejich pravidla méně striktní než pravidla zavedená v té směrnici, ovšem to mně připadá, že je konfliktní s tím, co předkládám já a s čím, pokud vím, on souhlasil. Jinými slovy s tím, že tato směrnice nemůže zavést eh, občanskoprávní konfiskační pravomoci, může pouze konstatovat, že tam, kde takovéto pravomoce už existují, mohou existovat i nadále. Takže nevím, jaký by tato směrnice měla mít vliv na už existující občanskoprávní konfiskační pravomoci a ráda bych, aby mě někdo ujasnil, jak to tedy vlastně je, ať už dnes nebo zítra, zítra každopádně předtím, než budeme hlasovat. Každopádně návrh paní Makovej byl, že se zde zavede v podstatě nová struktura právně zcela nejasná, pokud jde o pole působnosti této směrnice, která, jak chápu já, jak to chápu já, je omezena pouze na trestně právní věci. Děkuji, eh, paní Latford. Pan eh, Kirkhope, děkuji vám, pane předsedo. Zcela souhlasím s tím, co zaznělo teď naposledy, protože se zde odkazuje na právní systémy, a právní systémy, to je skutečně hodně komplexní situace. Máme různé právní systémy v Evropě, které mají různý přístup k tomu, jak konfiskovat prostředky z trestné činnosti, ať už ty prostředky jsou drženy kdekoliv. A já si dělám trošku starosti, že tím, že se zdržujeme a, a hledáme konsenzus, tak tím nic nevyřešíme, protože když máme různé přístupy, tak konsenzus v podstatě nenajdeme. A ty různé přístupy jsou právě v těch právních systémech v členských státech. A já bych rád podpořil paní Makovej v tom, že nás chce posunout zase o krok dál. Je zde celá řada členských států, které už konfiskaci prostředků nějakým způsobem řeší v rámci občanskoprávních procesů. A nikdo z nás samozřejmě nechce, to jsem si jist, aby ty prostředky, to zboží z trestní, z trestní činností, zůstaly v rukou kriminálníků nebo zůstaly tam, kde jsou asociovány s kriminalitou. E, ten britský přístup e, už to v podstatě otestoval z lidskoprávního hlediska, takže ten e, argument, že se tím porušují lidská práva, podle mě už není příliš přesvědčivý. Je samozřejmě pravda, pane předsedo, že v celé řadě států se zcela jasně řeklo, že ty prostředky konfiskovat nelze, pokud nejsou předmětem nějakého trestně právního rozhodnutí, nějakého rozsudku e, vyneseného nad nějakým jednotlivcem, dejme tomu. Takže ti, kteří hovoří z této perspektivy, v podstatě budou argumentovat ze svých zkušeností a asi si to dokážou i obhájit. Ale to klíčové, pane předsedo, je, abychom měli dostatečně volné ruce k tomu, aby ty země, kde ten konfiskační proces existuje v rámci systému pojistek v občanskoprávním systému, to budou moct dělat i nadále. Samozřejmě eh, ve finále eh, to budeme moci dělat eh, v těchto zemích občanskoprávě, v ostatních členských státech trestně právě. Ale bude to znamenat, že každý může konfiskovat většinu těch prostředků, které potřebuje konfiskovat prostředků z trestní činnosti a to je konec konců to, o co nám jde. Takže po, podporuji to, co říkala Lady Latford. Eh, myslím si, že pokud zahájíme nějaký proces, který nakonec bude znamenat, že bude ukončena naše pravomoc konfiskovat zboží z trestní činnosti, bude velmi problematické. Děkuji. Paní Mathieu. Máte slovo, paní Mathieu? Děkuji. Když jsem poslouchala některé ze svých kolegů, tak jsem si říkala, že možná jsme dostatečně neprodiskutovali ten text, který máme teď před sebou. <clears throat> A výsledek je ten, že to, co dnes máme mm, před sebou, nebylo dostatečně probráno a vyskytuje se tady pořád řada problémů. <clears throat> Co kolegové tady upozorňovali na problémy se základními právy, e, s tím, že ústavní pořádek něco nepovoluje, s právními dalšími problémy a tak dále. Takže nevím, jestli je vůbec možné, abychom zítra mohli o tom hlasovat v té současné fázi. Slyšeli jsme tady také právní stanovisko k těm kompromisním pozměňovacím návrhům. To nebylo úplně přesvědčivé a hm, samozřejmě o tom můžeme rozhodnout my sami, ale já si nejsem úplně jistá, jestli by nebylo lepší odložit to hlasování na někdy jindy. Takže Moniko, tam se tě co si o to myslíš, abychom se k té diskusi mohli ještě vrátit, udělat si pár schůzek mezi sebou. Eh, já minimálně v tomto okamžiku nejsem úplně spokojená se stavem té diskuze. Děkuji. Paní Makovej. Někteří kolegové Sì, scusate, ma avevo chiesto già di, di parlare. Eh, já jsem vás ještě požádala mm, o slovo, a nicméně jsem chtěla poukázat na to, že tady mluvíme o věci, která je nesmírně důležitá, ale také nesmírně delikátní. Hovoříme o konfiskaci výnosů z trestné činnosti, Některé ty údaje se těžko samozřejmě definují, ale eh, ty se mohou pocházet z velmi závažné trestné činnosti a proto bychom si eh, proto bychom to měli dělat vážně, koliká to může pocházet z dětské pornografie, z eh, obchodu s drogami, z obchodu s lidmi. Všechno to jsou velmi citlivé věci a podle mě si zasluhují naši Eh, pozornost a řádnou diskuzi. Já jsem na tom spolupracovala s paní Makovej. Společně jsme se snažili hledat řešení, která by zohledňovala co nejvíce připomínek. To by se mělo odrážet v pozměňovacích návrzích. Ty kompromisní pozměňovací návrhy, o kterých se tady teď mluví, se týkají konfiskace v případě, že nedošlo k vynesení soudního rozsudku. A jde tedy o to, jak s takovými výnosy nakládat. Samozřejmě, že to je věc pro justici. My se můžeme tady shodnout na tom, že důležité něco s tím udělat, ale otázkou je, jak protože chceme samozřejmě bránit eh, základní práva. Strasburský soud pro lidská práva se vyjádřil pro usnesení aby umožňovala takové zabavení i bez eh, soudního rozhodnutí, a to v případě, že existuje nějaké riziko nebo nebezpeč, nebezpečí pro evropské občany, což by nutně nemuselo vést k porušení lidských práv. To mě trochu udivuje a je to můj čistě osobní názor. Protože teď nemluvím jménem své skupiny, z naší skupiny máme schůzi teprve dnes odpoledne, ale pan de Jong zmiňoval o nezbytných aktivech, s tím, že ta by neměla být eh, konfiskována. No, ale bychom se ale měli uvědomit, že ty, ty výnosy pocházejí z trestné činnosti, tedy že něco bylo někomu ukradeno. Takže bychom u těch nezbytných aktiv měli být opatrní. první řadě musíme chránit práva těch, kterým bylo ublíženo nějakou trestnou činností. Možná, že to nebudou nutně jednotlivci nebo soukromé osoby, ale budou to celé komunity, které byly, nebo společnost jako celek. A to je přístup, který bychom k tomu měli zaujmout. Měli bychom zajistit řádnou ochranu obětí trestné činnosti předtím, než se budeme zabývat tím, jak budeme chránit nějaká nezbytná aktiva těch, kteří se podělili na trestné činnosti. důležité si uvědomit, o čem tady teď diskutujeme, ale také, jaký signál vysíláme veřejnosti. Pokud ukážeme, že se nejsme schopni dohodnout ani na tak jednoduché věci, tak by to mohlo mít nebezpečné implikace. A proto bychom to měli eh, odhlasovat A to co největším možným počtím hlasem. <clears throat> Podle mě bylo dobré hlasovat. Víme také, že to nebude definitivní hlasování v tomto parlamentu, ale bude to krok k výsledku. Takže odkládání nemá cenu, protože to prokáže, že se nejsme schopni zhodnout a to u tak citlivé věci by určitě nebylo dobré. Nechci zacházet do Eh, podrobnosti, protože bych ráda nejprve promluvila s členy naší politické skupiny, ale chtěla jsem se jenom vyjádřit k našemu pracovnímu postupu. Takže je důležité, abychom vyslali signál o tom, že jsme schopni se domluvit, že nám jde o ochranu společnosti a že chceme bojovat proti zločincům. Paní Pero má ještě nějaké dodatečné připomínky? Já chápu, co říká paní Borselino, když mluví o boji proti zločincům a o dalších eh, různé čestné činnosti, ale podívejte se například na kompromisní pozměňovací návrh číslo 9. Tady není nic o trestné činnosti. Tady se řekne, Tady se říká, eh, eh, rozhodně tady neříká nic o trestné činnosti. Já vám můžu říct z našich vlastních zkušeností, že ta libovůle v těchto případech je docela značná. Potřebujeme něco takového na evropské úrovni? Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane eh, předsedo. Nejprve mám poznámku k právnímu základu. Já jsem právničkou a obhajují případy i u eh, Evropského soudu pro lidská práva. Byl to asi můj 20. případ u tohoto soudu. Takže znám judikaturu. A říkám to také proto, že tady byla zmínka o těch rozsudcích. A to souvisí i s právním základem. Konfiskace spadá pod článek 83, bez ohledu na to, jestli je to definováno jako vlastní opatření, anebo jako sankce, pokud jsou splněny základní předpoklady pro trestně právní sankce, tak jak je vytvořil Evropský soud pro lidská práva souvisí s trestnou činností. Celá ta směrnice se týká zmrazení a konfiskace výnosů se závažné trestné činnosti, jako je terorismus a organizovaný zločin, takže Tady mluvíme jenom v tomto konkrétním kontextu. Nemluvíme o něčem jiném, než je organizovaný eh, zločin a terorismus. Je to považováno za trestně právní opatření a je to v souladu s Evropskou mluvou pro lidská práva. Takže si ověřte to, co jste dostali v e-mailu. My jsme vám rozeslali ty nejrůznější rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, které se toho týkaly. A ta věc, o které byla řeč, je konfiskace bez soudního rozhodnutí. Pokud se to používá u občanských soudů, tak to není považováno za občanskoprávní opatření, protože to vždycky souvisí s trestnou činností. Nebudu se vyjadřovat k tomu, proč eh, k tomu, že někteří říkají, že uspěcháváme to hlasování, o tom hlasování už bylo rozhodnuto dávno. Byla jsem trochu překvapená, když včera začaly chodit e-maily o tom, že bychom měli diskutovat o těch kompromisech. Možná, že by to šlo všechno skoordinovat lépe zejména na ALDE. Já jsem otevřeně diskutovala se stínovými zpravodaji, dosáhli jsme dohody o kompromisech a potom bych čekala, že minimálně většina to podpoří. U EPP o tom budeme diskutovat odpoledne, protože ani my se 100% neshodneme ale jde o to, aby v každé té skupině, která s tím vyjádřila souhlas, byla nalezena většina. Nic nebylo uspěcháno. Rozhodnutí hlasovat bylo přijato ve shodě. ale souhlasím s tím, že pokud někteří potřebují dále diskutovat, tak to eh, hlasování můžeme odložit na březen. Možná, že si to kolegové potřebují ještě několikrát přečíst všechny ty informace. Přečtěte si ty rozsudky eh, Štrasburského soudu že to všechno je v souladu s eh, judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a také s umluvou pro lidská práva. Ano, eh, rozeslala jste informace, všichni jsme je dostali, navrhujete odložení, teď to musí potvrdit eh, náš výbor, jinak se to, jinak to proběhne. Takže se na tom teď budeme muset dohodnout. Souhlasíte s odložením hlasování? Má někdo nějaké námitky? Mimo mikrofon. I see that the EPP has... Ano, vidím, že EPP souhlasí, liberálové také souhlasí, SAD také souhlasí, co zelení. My souhlasíme s odkladem. A máme ještě jeden návrh. Chce se to paní zpravodajky? Jestli by souhlasila s tím, že bychom formálně požádali právní službu o stanovisko. Myslím, že paní zpravodajka by s tím také měla souhlasit. Já bych mohla souhlasit s odkladem, ale za podmínky, že tento odklad nebude příliš dlouhý. Není to žádné definitivní odložení, odkládáme to pouze do naší další schůze, která bude v březnu. Takže v březnu se Novou tím můžeme zabývat. To odložení o jeden měsíc snad není tak strašné. No. Mr. Kiko first, would you like to? Just, just a second. No, I just, I just say I'm, I'm prepared, I'm prepared. Já jsem připraven na to přistoupit, pokud eh, hlavním cílem je vyžádat si další stanovisko právní služby eh, k těm bodům, o kterých tady byla řeč. Pokud to bude čistě pro eh, vytváření koncensu, tak jak už jsem říkal, ve všech právních řádech jsou obtížné věci, které tímto způsobem eh, eh, čistě nevyřešíme. Takže bych souhlasil pouze, pokud nám právní služba dá více informací. Takže jsme slyšeli, že některé body by měly být ještě vyjasněny právní službou ale myslím, že tady je předběžný konsenzus s odkladem na jeden měsíc, takže to hlasování by mělo proběhnout v březnu, ale je na vás. Aby se k tomu řekla poslední slovo, paní zpravodajko. Děkuji. Tak, dobře, budeme hlasovat v březnu. A jak už jsem eh, říkala, několikrát dneska. Právní základ tady je, eh, několikrát jsem to posílala, všichni si to můžeme přečíst. Eh, pro mě tady není potřeba si něco vyjasňovat eh, právní, od právní služby. Pro mě jako zpravodajku je to naprosto jasná věc. Já vám ráda všechno ještě jednou vysvětlím a ráda se sejdu se stěnou zpravodaji, abych vám vysvětlila, jak to je s tou právní, s tím právním základem. A právní služba se účastnila všech těch našich schůzek. Takže bych poprosila sekretariát, aby nám zorganizovala zorganizoval setkání se stěnou zpravodaji, až se ti dohodnou se svými skupinami. Takže vy říkáte, že není potřeba si něco dál eh, vyjasňovat. Uvádíte právní argumenty. Je tady někdo, kdo namítá něco proti odkladu? Paní Latford? Já souhlasím s odkladem, ale můžu vám eh, ještě říct, že mám takový pocit, že asi budeme potřebovat stanovisko právní služby, protože to, jak sformulovala paní Makovej eh, kompromisní pozměňovací návrhy, eh, znaší eh, určité pochybnosti o tom, jestli dostatečně pochopila stanovisko právní služby. Stejně tak, že stanovisko právní služby rady. Určitě k tomu asi má přístup. i naše právní služba, možná, že by bylo dobře, kdybychom mohli dostat informaci o tom, jestli se shodují tyto dvě právní služby. Je to velmi důležitá věc, rozlišovat možnosti, které eh, mají které jsou podle občanského trestního práva a jaké pravomoce mají evropské orgány, protože jsou určitě vyskytné i u jiných nástrojů. A proto bychom to, no, e, eh, měli najít eh, správné řešení. Trochu to no, moje vnímání jiné než paní Makovej. Eh, nechci kritizovat její znalosti, ale eh, myslím, že úplně z jejich eh, kompromisních návrhů nevyplývá, že by zohledňovala to, co ve svém stanovisku řekla právní služba. Tak je tady několik lidí, kteří požadují stanovisko právní služby, tak si to nechme. Nechme ještě potvrdit panem Tavarešem a panem De Jong. Já jsem se slování nehlásil, ale když už ho mám, tak, by, tak bych chtěl říct, že by to klid, mohli probrat koordinátoři. Pan de Jong? Ano, formální právní stanovisko je nezbytné, protože jinak by stínoví zpravodajé mohli do nekonečna vést kvazi právnické diskuze a je stejně potom vyřeší jenom to právní stanovisko. Takže si myslím, že bychom o to právní stanovisko rozhodně měli požádat. Ano, myslím, že tady je většina pro právní stanovisko. Pojďme si to potvrdit. Souhlasí s tím všichni ECR, ESD, zelení liberálové. Pokud jsou všichni pro, tak požádáme o právní stanovisko a hlasování bude v březnu. Já opakuji. že se v tom vyznám, mám k tomu své stanovisko. Pokud ostatní potřebují se to potvrdit právní službou, tak prosím, ale právní služba nemůže nahrazovat stanovisko zpravodaje. Tak eh, eh, tím můžeme ukončit projednání tohoto bodu, ale teď tady ještě pořád máme hm, Eh, jednu zprávu paní Makovej. No. yeah, yes. No, no, no. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Je to stejná zpravodajka paní Makovej, ale tentokrát eh, budeme mít možnost si vyslechnout také pana Jučina Korkorana, který je vedoucí Merského úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti. Budeme hovořit o úspěších systému vyhledávání majetku. Máte slovo. Very much. Děkuji, pane předsedo. Jsem Jučin Korkoren a vedu Irský úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti. Jsem velice rád, že mohu vystoupit na vašem výboru jménem naší agentury. Irsko má eh, dobré právní opravné prostředky, pokud jde o eh, zabavování majetku z trestné eh, činnosti. Je to systém využívající konfiskace bez odsuzujícího rozsudku a ve svém stručném vystoupení dnes dopoledne bych chtěl nabídnout přehled fungování naší agentury a právního základu, na němž fungujeme a následně by mohla proběhnout diskuze, pokud byste měli nějaké dotazy k našemu systému. Nejprve některé výchozí informace. V 90. letech jsme si uvědomili, že někteří pachatelé v Irsku eh, byli schopni se vyhnout eh, běžnému fungování a uplatňování trestního zákonníku a často docházelo k tomu, že organizované kriminální eh, skupiny se vyhýbaly eh, eh, dopadení, pokud se přímo nepodíleli na trestné činnosti. Abychom byli schopni skutečně bojovat i s organizovanou trestnou e, činností, tak jsme učinili určité kroky, abychom byli schopni zabavit majetek pocházející z trestné činnosti. Irsko tedy eh, zavedlo příkazy eh, ke konfiskaci u případů odsouzených eh, ze závažné trestné činnosti, například obchodování s drogami. Je to zákon z roku 1994 a tento zákon obsahuje nová ustanovení a ustanovuje také velice silné nástroje v boji proti této trestné činnosti, ale už po roce se ukázalo, že by je potřeba nastavit ambicioznější opatření pro boj s eh, organizovanou trestnou činností a pro eh, boj s obchodováním eh, s drogami. A tak tehdy platná legislativa byla v podstatě dvojí povahy. Byl to zákon z roku 96 a zákon o zabavování výnosu z trestné činnosti z téhož roku a to jsou páteřní zákony, které umožňují eh, konfiskaci bez odsuzujícího rozsudku. Tato legislativa zatím slouží velice dobře svému účelu. Dosáhli jsme zásadních eh, úspěchů eh, v boji proti rozsáhlým kriminálním skupinám právě díky této legislativě. Tyto zákony byly během let pozměňovány, eh, respektive narážely na určité eh, pochyby a, problémy, které bych teď rád nastínil. Obecně eh, začaly tyto zákony platit v roce 96. Je v nich obsažena celá řada nových důležitých ustanovení, například vytvoření možnosti konfiskovat majetek bez odsuzujícího rozsudku, pokud je o majetek pocházející z trestné činnosti. Došlo k vytvoření našeho úřadu pro vyhledávání majetku z trestné e, činnosti s tím, že využíváme multidisciplinární koncepce, multidisciplinárních e, odborníků. Tento zákon také umožňuje využít e, daňového, daňové legislativy pro zabavování výnosu stresné činnosti. A co je velice důležité, je, že zavádí konkrétní ustanovení, která umožňují sdílení důvěrných informací mezi různými státními úřady a orgány. Náš úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti se stává z policistů, z zástupců finančních úřadů, celních eh, zpráv, eh, také ze zástupců Ministerstva pro sociální záležitosti, správníků a dalších odborníků. Naší silnou stránkou je to, že jsme schopni si vyměňovat informace a koordinovat spolupráci. Což znamená, že se vlastně vyhýbáme těm obvyklým byrokratickým potížím, s nimiž se potýkají velké státní úřady. Spolupráce funguje na základě legislativy, která umožňuje výměnu určitých důvěrných eh, informací mezi našimi eh, pracovníky, mezi policisty a dalšími státními úřady, které eh, sledují tentýž cíl. Kromě toho všichni naši pracovníci spolupracují v rámci jediné zastřešující organizace a během let jsme zjistili, že to má celou řadu výhod, protože to usnadňuje komunikaci a usnadňuje spolupráci mezi pracovníky různých státních eh, úřadů a agentur. Navíc máme interně k dispozici eh, forenzní odborníky, právníky a to je obrovská výhoda. Naše, eh, náš úřad je nezávislým státním orgánem, Původně byl eh, řízen eh, jako policejní eh, orgán, to znamená, že ředitel úřadu byl policistou. Náš úřad tedy původně podléhal vedení policejního sboru. Máme i další oblasti mm, působnosti a odpovědnosti což je všem uvedeno eh, v naší výroční zprávě a v těchto oblastech podléháme například Ministerstvu spravedlnosti. Jsme financováni výhradně ze státního rozpočtu Ministerstva financí, nemáme k naplňování žádné finanční eh, cíle a veškeré výnosy, které generujeme, se eh, přímo vrací do státní pokladny. Pokud jde o cíle a funkce našeho mm, úřadu, je to stanoveno v zákoně, využíváme všech právních prostředků, které jsou státu k dispozici při vyhledávání um, majetku z trestné činnosti a stíhání pachatelů této trestné činnosti. Soustředíme se tedy především um, na výnosy z trestné činnosti, jako tom hovoří zákon z roku 1996, ale řídíme se samozřejmě také daňovým a trestně právním zákonníkem. Pokud jde o daňový zákonník, tak ten je pro nás velice ceným nástrojem, protože je to efektivní legislativní nástroj, protože tyto eh, výnosy z trestné činnosti je možné eh, vyhledávat eh, z pomocí daňových nástrojů. Od ustanovení eh, našeho eh, úřadu eh, se, se zlepšilo vymáhání výnosů z trestné činnosti, které by jinak se neproběhlo kvůli obavám, které měly při vymáhání pracovníci finančních úřadů. Zákon obsahuje také určité ustanovení o anonymitě, čím se chrání pracovníci úřadu a spolupracujících státních institucí. Také naši sociální spolupracovníci prokázal velkou odvahu při stíhání trestné činnosti, která souvisí s sociálním zabezpečením. Výnosy z trestné činnosti, respektive zákon o trestné činnosti a výnosy z trestné činnosti znamená, že pokud prokážeme jakožto úřad soudu, že se jedná o výnosy z trestné činnosti, tak soud eh, vydá zajišťovací příkaz k danému majetku a tím zabrání jakékoliv osobě nakládání s tímto majetkem. Tento příkaz je platný po dobu 21 dní. Během tohoto období se podá žádost ze strany našeho úřadu na dlouhodobý zajišťovací příkaz. Podáme tuto žádost soudu. Soud ji projedná během těch původních 21 dní. Vydá oznámení všem osobám, jich se eh, dotýká tento, eh, tento majetek eh, a ten vydaný zajišťovací příkaz. Pokud se ukáže u soudu, že majetek je výnosem z trestné činnosti, prokáže se to během soudního procesu, tak eh, se vydá dlouhodobý zajišťovací příkaz po dobu minimálně sedmi let a během tohoto období jakýkoliv člověk, eh, který doloží soudu, že majetek není výnosem stresné činnosti, může požádat o zrušení a zneplatnění tohoto zajišťovacího příkazu. Tento příkaz se týká pouze majetku, který překračuje hodnotu 13 tisíc eur a je přímo nebo nepřímo výnosem stresné činnosti. Je tady jiný důležitý aspekt tohoto zákona a to, že je tady ustanovení, které umožňuje předkládání eh, důkazů ze strany eh, policistů nebo eh, daňových úřadů ohledně toho, že daný majetek představuje přímý či nepřímý výnos trestné činnosti. Tato legislativa a její uplatňování je zajištěna mnoha různými způsoby proti zneužití. Hlavní mm, záruka nebo pojistka je eh, systém právní pomoci u osob, které se nemohou dovolit eh, pouštět se z finančních důvodů do trestního řízení. Naše eh, řízení podléhají také přísnému dozoru soudu a předkládání důkazů eh, je velice eh, přísně prověřováno. Soud nevydává příkazy, pokud nepředložíme skutečně důvodné eh, podložené důkazy. Po sedmiletém období máme, pokud se prokáže, že se jedná o majetek eh, pocházející z trestné činnosti, tento majetek propadá státu. Samozřejmě, že se mm, během fungování zákona objevily určité problémy, určité pochyby, určité ústavní argumenty, které nás nutily k dalšímu zamyšlení na touto legislativou, ať už je o Evropskou úmluvu o základních eh, eh, právech ale v podstatě všechny argumenty, které zazněly, projednal nejvyšší soud v Irsku a závěrem soudu je, že tato legislativa odpovídá ústavě, protože se jedná o trestnou činnost odpovídající trestnímu eh, zákonníku. Jsou dodržovány obvyklé zásady prezumce mm, neviny, důvodných pochyb eh, a tak podobně. Soud tedy vydal uh, ustanovení o tom, že pokud jde o řízení o propadnutí majetku, jedná se občanskoprávní spor a proto se na ně nevztahuje legislativa o trestně právním řízení či vynosech z trestné činnosti. E, tento zákon také neobsahuje žádné ustanovení o trestu odnětí svobody v případě nezaplacení e, sankce. Také neobsahuje ustanovení o odsouzení v rámci eh, řízení a soud tedy dospěl k názoru, že takové propadnutí není postihem, není trestem a že tedy se nežádá trestně právní postih. Druhý argument, eh, kterým byl spochybňován současný zákon o výnosech trestné činnosti, je, že představuje eh, obrácený přístup k důkaznímu břemenu. Tady soud eh, řekl, že eh, důkazy jsou přijímány pouze v okamžiku, kdy eh, je soud považuje za podložené, dobře odůvodněné, kdy je jasně řečeno, že se jedná o výnosy přímo nebo nepřímo související s trestnou činností. Také je zde přísný požadavek na křížový výslech všech svědků a následně tady není žádný problém eh, v tom, aby si eh, aby člověk mm, mm, spochybnil, že se jedná o majetek eh, pocházející z trestné činnosti. A třetí námitka spočívala v tom, že jde o porušení ústavního práva na vlastně sebepoškození z hlediska právního systému, ale Takovéto ustanovení v zákonu není, protože žádná osoba není nucena předkládat takové důkazy, které by vedly k, k zhoršení vlastní právní eh, situace. Takže eh, stát má legitimní zájem na základě soudního rozhodnutí postupovat eh, při konfiskaci výnosu z, z trestné činnosti. Právo na majetek je samozřejmě vysoce ceněno, je chráněn majetek, ovšem nesmí být chráněn majetek, který je výnosem z trestné činnosti. Zásady, které jsou obsaženy v našem zákonu o výnosu z trestné činnosti, ukazují, eh, že lze zajistit, aby nedocházelo ke svévolnému zabavování majetku. Jasně se tam stanoví, že ti, kdo drží určitý eh, majetek z trestné činnosti, nemají právo vlastnictví k takovému majetku, protože k němu eh, získali majetková práva nelegálním způsobem. Abych toto vše ještě eh, ilustroval trochu jasněji na konkrétních příkladech toho, eh, čemu jsme se věnovali v nedávné minulosti, jakými konkrétními případy jsme se zabývali. To možná lépe doloží fungování našeho úřadu a to, jakým eh, způsobem uplatňujeme naše pravomoci v praxi. Takže jeden takový případ začal náš případ eh, řešit ve spolupráci s úřady Spojeného království v roce 2010 až do roku 2012. A hlavním cílem operace bylo eh, usvědčení pachatelů z praní špinavých eh, peněz, kdy výnosy z trestné činnosti použili k, nákupu majetku ve Spojeném království a dále uložili peníze na bankovní účty. Šlo o e, relativně malé e, výnosy, které byly investovány e, v Irsku a tak jsme vyšetřovali tento případ společně s policií a také společně s finančním úřadem. Výnosy z trestné činnosti páchané ve Spojeném království byly investovány v poměrně malých částkách 100 tisíc eur na nákup dvou nemovitostí v Irsku. Kromě toho daný eh, člověk, pachatel, použil výnosy stresné činnosti na to, aby um, opravil tyto nemovitosti a následně je eh, chtěl eh, zhodnotit díky eh, tomuto majetku eh, získal další prostředky. Tyto prostředky dokázal dále eh, zhodnotit následným přeprodejem nemovitostí na poměrně pohyblivém trhu. Navíc získal proti majetku 5 milionovou eh, půjčku, čímž následně dále zhodnotil příslušný majetek, přičemž použil tento majetek jakožto zástavu. Využil navíc totožnost jiného člověka proto, eh, aby nevystupoval jako člověk eh, držící tento majetek v Irsku Díky stavu na realitním trhu se mu podařilo získat eh, z transakcí poměrně značné prostředky, které následně držel na bankovním účtu. Na konci vyšetřování, společného vyšetřování, které proběhlo ze strany našeho úřadu, eh, jsme eh, zabavili 2,7 milionů z bankovních účtů, včetně 500 tisíc kontokorentů v podobě akcí a cených papírů, které eh, daný pachatel držel v Irsku. Kromě toho byl ve Spojeném království usvědčen a byl mu vyměřen trest odnětí svobody. Výsledek tedy byl takový, že jsme eh, vymohli téměř 3 milionů eur od daného pachatele. Eh, druhý příklad, operace, která proběhla interně v Irsku, byla operace Louha eh, v roce 2012. Eh, pan předseda přerušuje řečníka. Chci vám říci, že my máme čas dnes dopoledne na eh, dopoledne do půl jedné a toto není ještě poslední bod, takže bych vás poprosil, zda byste to mohl trošku zestručnit, aby se případně poslanci ještě mohli ptát. Děkuji. Takže úplně na závěr bych řekl, pane předsedo, že koncepce konfiskace bez odsuzujícího rozsudku, tak jak je obsažena v naší legislativě, byla shledána ústavním, naším nejvyšším soudem a odpovídá Evropské úmluvě o lidských právech. Jedná se o e, dobře fungující koncepci, která funguje jako dobrý nástroj v boji proti trestné činnosti podle irského práva. Já bych vám velice rád ještě jednou poděkoval za možnost na vašem výboru vystoupit a pokud máte nějaké dotazy, velice rád na ně odpovím. Děkuji. Děkuji. Děkujeme vám za prezentaci Úřadu pro zabavování majetku v Irsku, pane Korkoráne. Připomínám, že před, obědem, před obědem, to znamená ještě v 15 minutách, musíme stihnout jeden bod, ale ještě jsou tu dotazy na vás, takže paní Sipl, prosím o stručnost. Děkuji vám, pane předsedo. Zkusím být stručná. Mě ten příspěvek nepřesvědčil. Pakliže někdo eh, údajně získal majetek z trestného činu, tak pokud jsem dobře rozuměla, tak ještě předtím než eh, se ukončí soudní proces, nemá ta osoba možnost se k tomu vyjádřit, což je naprosto nevýdané. To si myslím, že je zcela obrácení našeho právního základu, to znamená, že nejdříve někoho odsoudíme a pak mu dáme možnost se hájit. To si myslím, že není vhodné, aby ty soudy říkali eh, vlastně, co chtějí. A taky nevím, eh, odkud taková, takováto podezření budou vyvstávat. Bude nějaký, bude nějaký e, podkladný materiál, a nebo se ty úřady zkrátka sami dívají, co se jim zdá podezřelé a pak e, podle toho jednají. A nakonec, když už máme nějaké podezření, že e, nějaký majetek pochází z trestní činnosti, tak bude se vždy bude, zde, bude se vždy používat i trestně právní stíhání, aby se zabránilo těm osobám páchat další trestní činy, nebo jak to bude? Mě to zkrátka nepřesvědčilo, že ten váš systém je úplně ten nejlepší, jaký může být. Děkuji vám. Paní Morvaj, děkuji. Má otázka vlastně souvisí s tím, co už zaznělo. Vy jste řekl, že nejvyšší soud nebo ústavní soud tento případ v podstatě tak jako testoval, zda mají být určité garance trestního stíhání v rámci těchto procesů. Odpověď byla ne, není to nutné, ale tím pádem to znamená, že to je občanskoprávní proces, nebo to špatně chápu. Takže ten soud řekl, že když tedy probíhal ten právní přeskum eh, toho zákona jako takového, tak se hovořilo o tom, že to může být občanskoprávní proces. Znamená to tedy, že ten soud zavedl nějaké minimální standardy pro spravedlivý proces? Doufám, že ta otázka je dost jasná. Děkujeme. Děkuji a paní Latford. Dvě minuty. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci. Eh, máme velmi podobný systém ve Velké Británii, aspoň pokud vím. Samozřejmě to celé souvisí s tím, že soudy musí být důvěryhodné, musí mít důvěru a musí být důvěra v ty pojistky, které soudy zavedou. A to je přesně to, co chceme i v eh, ostatních členských státech EU. Myslím si, že právě to je opodstatnění toho, že nějaká aktivita v této oblasti probíhá občanskoprávně. Buď Eh, dovolíte lidem, eh, aby zkrátka žili se, ze zisku z trestní činnosti, protože ať už z jednoho důvodu nebo z druhého je nemůžete usvědčit, anebo podniknete velmi opatrná eh, opatření s přihlédnutím ke všem pojistkám, které máme a tu výzmu přijmete a ten majetek jim zabavíte. Já si myslím, že teď je to nejdůležitější zajistit, aby byla ta důvěra v jednotlivé národní právní systémy. To je totiž jediný způsob, jakým tento obrovský problém e, mafiánského zločinu, organizovaného zločinu s obrovskými výnosy můžeme řešit. Protože zatím to je tak, že jim to prostě prochází. Fakt je, že e, tato opatření musí být velmi pečlivě připravená, musí je řešit nejvyšší soudy, musí je řešit, řešit Štrasburský soud, ostatně on už se jimi zabýval a myslím, že velice dobře nám celou tu situaci osvětlil. A za této situace si myslím, že v tato opatření můžeme mít důvěru. Je to zkrátka uh, už jen otázka toho, co můžete zavést v rámci směrnice. To je samozřejmě separátní problém, jaký je ten právní, právní rozsah působnosti evropských, eh, evropských právních úprav. Ale ta právní úprava eh, občanskoprávního zabavování majetku, si myslím, byla ilustrována velmi dobře a jedna, jednak vlastní, v rámci dnešní debaty a jednak tím, jak jí byl rozsudek soudu ve Štrasburku. Pan Fos, dvě minuty. Děkuji. Já mám v podstatě také jednu eh, otázku k právnímu základu k zabavování. My máme v Německu velmi přísně oddělený systém trestně právních a občanskoprávních procesů. A teď mám tedy otázku přenositelnosti eh, takovýchto systémů. Eh, jak to funguje u vás? Eh, jsou ty systémy, eh, jsou ty případy mezi těmi systémy přenositelné? Já tu logiku trošku nechápu. Když hovoříte, že trestně právě ne, nelze nikoho stíhat, protože nemáme žádný rozsudek, ale ty lidi je potřeba nějakým způsobem potrestat. Takže jaký je právní základ pro jednání státu v tom smyslu, ano, máme pro tebe, chlapče, předpoklad. Eh, premisu neviny, ale ta nás nezajímá, protože máme pocit, že si nějakým způsobem někde něco ukradl v rámci trestných činů, ačkoliv ti to nemůžeme dokázat, přesto ti zabavíme majetek. To je něco, co z logické podstaty věci nechápu. Nemůžu to pochopit, když máme právní stát, jakým způsobem může existovat právní základ, který toto umožňuje. Děkuji. Dobrá, děkuji. Takže, pane Korkoráne, eh, velmi stručně, máme tam ještě ten jeden celý bod, který musíme stihnout před obědem. Děkuji vám, pane předsedo. Stručný budu, pokusím se na všechno odpovědět. Ty případy, které náš úřad řeší, se řeší na základě rozsáhlých vyšetřování. Nebereme to na lehkou váhu, nebereme to urychleně, nebereme to neopatrně. Každý jednotlivý případ k nám přichází na základě rozsáhlého vyšetřování. Jsou to eh, různé procedury eh, pro eh, hodnocení toho trestného činu. Soud musí být přesvědčen, že nějaký majetek je Eh, ziskem z trestní činnosti, to musí být u soudu dokázáno. V podstatě jde jenom o eh, změnu eh, důkazního procesu. V podstatě se jedná o žalobu in rem proti nebo vůči tomu majetku. Nejde o nějakou žalobu vůči nějakému jednotlivci, neovlivňuje to práva jednotlivců, je to žaloba in rem vůči té to, vůči tomu majetku, přičemž soud musí být přesvědčen, že ten majetek je přímým výdobytkem z trestního činu. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, děkuji, to bylo opravdu velmi stručné a i za to vám děkuji. Takže. Eh, to se všechno týká toho tématu zabavování majetku eh, z trestní činnosti, zpravodajky paní Makovej. Vyřešili jsme také ty interinstitucionální aspekty pro změnu eh, směrnice o Eurodaku. A teď máme ještě pět minut, možná o pár minut víc ještě, pokud budete opravdu potřebovat. Eh, nám může ještě paní Makovej prezentovat, jak vypadá současná situace v oblasti Eurodaku. Děkuji, pane předsedo. Druhý trilog Rodaku se konal 7. února. Parlament a rada tam prezentovali svá stanoviska k ustanovením, která ještě byla předmětem politických sporů. Byly to následující body. Označování dat, to je článek 18, podmínky pro přístup k Eurodaku pro orgány činné trestním řízení, článek 20, potom stejný identický problém o Europol, to byl článek 21, potom práva datových subjektů na informace, to byl článek 29, vodní ustanovení 26 o přístupu orgánů činných trestném řízení. K označování dat parlament navrhl takovou formulaci, která by to možná pro azylové účely, ale ne pro organičné v trestním řízení. Potom jsme tam ještě požadovali definici toho označení. Co se týče přístupu pro organičné v trestním řízení, tak to rada považuje za zásadní věc a neakceptuje návrh parlamentu. Tady odkazují na ty osoby, které požívají mezinárodní ochrany. Potom byl navržen možný kompromis. Ale ještě se na to musíme podívat. Teď eh, o těch věcech jednáme na technické úrovně a také pokračujeme v setkáních se s tím zpravodaji naposledy před několika dny. Takže jednání probíhá. A nechci teď tomu říkat příliš mnoho. My vám také děkujeme. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Chce někdo něco říct? Pokud ne, tak půjdeme na oběd a budeme pokračovat ve tři hodiny odpoledne.